Good afternoon, everyone. I'm very pleased to welcome you all. Dobré odpoledne. I my velkým potěšením vás všechny přivítat na dnešním veřejném slyšení na téma dopad odchodu Británie z Evropské unie na životní prostředí a bezpečnost potravin. Vítám tady všechny hosty, kteří se uvolili přijít na toto důležité slyšení. 19. března 2019 se z, Evrops- se z Evropské unie vyčlení jeden stát, Británie se stala třetím státem. A my budeme dnes hodnotit dopad tohoto odchodu na životní prostředí v Evropské unii. Životní prostředí nezná hranic. A proto je velmi důležité, abychom se ujistili, že odchod Spojeného království nebude mít dopad na naše environmentální politiku, jejich trvalou, trvalou udržitelnost a také nepovede k snížení určitých norem, které v této oblasti platí. Toto slyšení jsme zorganizovali ve snaze odhadnout dopad Brexitu na politiky které spadají do, zodpo- do mandátu našeho výboru. Informace, které tu dnes schromáždíme, chceme předat vyjednávačům Evropské unie, tak aby naše zájmy a obavy byly zohledněny během vyjednávání se Spojeným královstvím a aby se co nejvíce omezil negativní dopad Brexitu na Evropskou unii. Každý řečník bude mít 10 minut na svoji prezentaci a poté proběhne diskuze, která bude otevřená všem. Těším se na dnešní diskuzi a aniž bych dále zdržovala, dávám slovo prvnímu řečníkovi, panu Karlsenovi, což je výkonný místopředseda Arla Foods Europe. Děkuji a děkuji také výboru Envy za to, že nám dalo příležitost účastnit se tohoto slyšení na téma Brexitu a jeho potenciálního dopadu na bezpečnost potravin. Obě témata jsou samozřejmě zásadní pro aktéry v potravinářském průmyslu, například pro tady takové družstvo, jako je ta naše Arla. Já jsem byl původně ve vedení družstva Arla ve Spojeném království, nyní jsem ve vedení Arla Foods Europe. Pokud jde o Arla Foods, nabídka kvalitního, výživného a z hygienického hlediska bezpečného mléka po celé Evropě je velmi důležitá. Pro nás je tedy velmi důležitým cílem zachovat určitý standard kvality pot a bezpečnosti potravin. Začínali jsme v 80. letech na úrovni malého družstva a od začátku jsme sledovali vývoj v Evropské unii. Brexit byl pro nás v tomto ohledu nepříjemným překvapením. My jsme se totiž opírali o základní hodnoty Evropské unie a fungování jednotného trhu, takže asi vás nepřekvapí, že bychom dali přednost trošku jinému výsledku britského referenda. Nicméně musíme respektovat rozhodnutí Spojeného království odejít a snažit se zajistit co nejlepší budoucí vztahy mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím při zachování integrity jednotného trhu. Pokud jde o důležitost a dopad Brexitu na naše podnikání v rámci Arla Foods, použijí k tomu tuto prezentaci. Arla Foods je stružením mlékárenských podniků, které je stále ve vlastnictví jednotlivých zemědělců. Tady vidíte naše zastoupení v zemích Evropské unie. Naším cílem je prodávat mléko našich zemědělců za co nejvýhodnější a nejvyšší ceny a zisk je na, každém, na konci každého roku rozdělen mezi participující zemědělce ze všech sedmi členských zemí. Celkem jde o více než 11 tisíc zemědělských podniků v těchto zemích. Mohu říci, že Arla tedy to je vlastně také takový eh, malý evropský parlament. My tedy ročně dodáme na trh 14 miliard tun mléka a jsme také největším producentem organického mléka na světě. Je to téměř 2 miliardy tun ročně. Všichni zemědělci, kteří nám dodávají, musí dodržet požadavky našeho programu zaměřeného na bezpečnost potravy na určité hygienické normy. Celkem zastupujeme 75 velkých mlékáren po Evropě a také mimo Evropskou unii a veškeré podnikání tedy odpovídá těm nejtvrdším normám bezpečnosti potravin a to v rámci celého toho dodavatelského řetězce od krávy až po zákazníka. Evropská unie představuje pro nás, pro Arla Foods největší trh. 75% naší produkce je dodáváno tam, tedy do Spojeného království a také máme více než 800 mlékáren zapojených do Arla Foods jen ve Spojeném království. Zhruba 70 mléka prodávaného ve Spojeném království je domácí produkce z zbytek, tedy těch 30 je dováženo z mlékáren po celé Evropské unii. Každý rok tedy propravíme zhruba 160 tisíc tun mléka do Spojeného království, 24 tisíc tun jde na vývoz ze Spojeného království. V případě hard Brexitu se dá čekat, že zhruba 2,7 miliardy tun mléka nebude možné dovážet z Evropské unie do Spojeného království. Budeme pro něj muset najít nové trhy, ale vzhledem k tomu, že zároveň platí embargo na obchod s Ruskem, bylo by to velmi obtížné. A také by to velmi znevýhodnilo naše zemědělce na globálních trzích a vedlo by to k dalšímu tlaku po snižování cen. My se na druhé straně snažíme platit co nejvyšší ceny za výkup mléka tak, aby podnikání v této oblasti bylo nadále trvale udržitelné, zvláště v těch odlehlých venkovských oblastech. Samozřejmě snažíme se nadále tedy integr- respektovat jednotnost vnitřního trhu a také kontrolní opatření v rámci celého dodávkového řetězce. Abychom tedy zajistili co nejmenší narušení fungování tohoto trhu, potřebujeme, aby platilo co nejdelší přechodné období, kdyby byl smražen obchod a do té doby, než se podaří dojednat případné tarify a také další netarifní překážky obchodu. Pokud jde o bezpečnost potravin v návaznosti na Brexit, Pokud jde o vznik nových potenciálních nových administrativních překážek, doufáme, že ty se podaří eh, odstranit tím, že nová legislativa Spojeného království, pokud jde o bezpečnost potravin, krmiv, pohodu zvířat, hygienu a tak dále, bude do víceméně odrážet platnou evropskou legislativu a stačilo by vlastně zachovat stávající legislativu, protože ta již transponovala všechny potřebné normy do britské legislativy. To samozřejmě nevylučuje, že tedy Británie přijde i s vlastní nezávislou legislativou do budoucna. Obáváme se však, že britské vládě v tuto chvíli není úplně jasné, jakým směrem chce postupovat a jestli to zaručuje, že i do budoucna se podaří zajistit dodávku potravy na stejné úrovni bezpečnosti a kvality. Je tedy třeba, aby bylo v této věci jasno a takto nastavené normy a záměry byly již předmětem vyjednávání o odchodu z Evropské unie. Ve chvíli, kdy eh, tedy si představujeme potenciální rizika Brexitu v dopadu na bezpečnost potravin je jasné, že zaprvé tedy britští zákazníci mají v podstatě stejné zájmy jako zákazníci a Evropské unii obecně, vzhledem k tomu, že již došlo k transponování evropské legislativy eh, pokud tato nebude dále užívána, vzniká tu riziko snižování bezpečnosti ze strany britských zemědělských podniků ve snaze získat eh, větší prostor na trhu. Jakékoliv rozhodnutí odchýlit se od evropské legislativy v oblasti bezpečnosti potravin by mělo negativní dopad na obchod mezi Spojeným královstvím a 27 členskými zeměmi. Na druhé straně je i v zájmu Spojeného království zachovat eh, právní rámec, který umožňuje hladký obchod. Spotřebitelé v Evropské v Británii jsou v podstatě orientováni podobně jako spotřebitelé v Evropské unii. Jde jim tedy o bezpečnost potravin. A proto by dávalo smysl zachovat tuto legislativu i do budoucna. Náš model s družstevní spolupráce je založen také na snaze neustále se zlepšovat a zavádět další a nová opatření v zájmu bezpečnosti potravin a také tedy usnadnit přeshraniční obchod. My tedy z tohoto pohledu podporujeme myšlenku co nejetvořenější obchodní eh, dohody se Spojeným královstvím a zachování statu quo v co největší možné míře. Riziko, že se odchýlíme od hygienických a potravinářských norem je z naší strany, tedy ze strany Adla Foods, minimální. Je však potřeba získat také podporu zemědělců na obou stranách. Pokud dojde k takzvanému hard Brexitu, nějakou dobu bude trvat, než eh, tedy eh, trh znovu nalezne ztracenou rovnováhu a povede to k eh, narušení fungování jak v střednědobém, tak dlouhodobém hledisku na obou stranách fronty a samozřejmě to také povede k tlaku na ceny pro spotřebitele. Vy jako europoslanci jste nezdílnou součástí celého vyjednávacího procesu a proto já na vás apeluji, abyste se snažili dojednat co nejnižší tarify a také překážky netarifní povahy, pokud jde o obchod se Spojeným královstvím do budoucna, a to za plného zachování současných hygienických norem a norem bezpečnosti potravin. Děkuji. A nyní paní Sue Davis. Děkuji, děkuji za tuto příležitost dnes hovořit na vašem slyšení. Na začátku možná bych měla vysvětlit, Rich, eh, vy nás možná neznáte, my jsme nezávislá spotřebitelská organizace ze Spojeného království, eh, financuje nás prodej informací, publikací a další iniciativy a peníze z tohoto dáváme zpátky do naší organizace a to nám umožňuje být právě nezávislí a nepolitičtí. Máme asi milion a půl členů a podporovatelů. Jsme největší organizace tohoto typu ve Spojeném království jsme neutrální, pokud jde o referendum, eh, byli jsme neutrální a teď nám jde o to, aby eh, spotřebitelé eh, skončili co nejlépe. A během prezentace se zaměřím na tři konkrétní věci. Za prvé bych chtěla říci, jak jsme na tom, pokud jde o evropský rámec bezpečnosti potravin, potom jaké jsou příležitosti a problémy, které představuje Brexit a zúrazním, které pro nás potom vzniknou priority. Za prvé, co se týče stávajícího legislativního rámce, tak je jasné, že Spojené království a Evropská unie byly velice úzce propojeny v tom, jak řešíme bezpečnost potravin, jakou máme politiku potravinovou a tento rámec se vyvíjel Eh, především tím, že jsme reagovali na různé problémy, ať to byla eh, krize z dioxiny nebo koňské maso nedávno a podobně. Obecně máme pocit, že rámec, který máme, mm, vyhovuje spotřebitelům. A eh, máme zde regulaci nařízení o potravinách, která teď se rekodifikuje a to je klíčový mm, předpis. Zde nám jde o to, abychom zachovali stejné zásady i potom. E, podniky musí být od, nadále odpovědné za bezpečnost potravin, to je evidentní, ale i orgány veřejné státní zprávy také mají důležitou roli, protože musí chránit zájmy spotřebitelů. E, zde e, evropský model a riziková analýza jsou jiné v Evropě než v jiných státech například. A proto chceme, aby to evropské bylo zachováno. Klíčové aspekty je nezávislost rizikového hodnocení, hodnocení rizik, je třeba mít experty, vědecké poradce, eh, kteří eh, budou utvářet eh, podklady pro rozhodnutí a potom další faktory, tam musí být etika, pohoda zvířat, musí být respektována a sociální aspekty také mají svoji váhu při regulaci potravin. A s tím je propojena otázka obezřetnostního principu. Když eh, existuje nějaká vědecká nejistota, tak vždycky prioritu má veřejné zdraví a mm, pokud je zde nějaké riziko, tak především musíme chránit spotřebitele. Také i nařízení mm, vytváří e, Evropský orgán pro bezpečnostní, bezpečnost potravin, který provádí různé analýzy rizik. A to nám zdůrazňuje, jak je důležité mít nezávislou agenturu, která bude nezávislá na průmyslových či politických zájmech. A to chceme zachovat ve Spojeném království do budoucna. Ano, takže zatím stojí e, celá, e, celý arzenál legislativních norem, ať jsou to e, GMO, ať jsou to aditiva a podobně. I zde máme nařízení o úředních kontrolách, které specifikuje, jaké typy kontrol mají mít členské státy a také hraje důležitou roli, kterou dává Evropské komisi, veterinárnímu úřadu a DG Santé. A mm, i e, členské státy jsou povinny vymáhat tuto legislativu a pro Brexit je podstatné, aby i abychom i poté splňovali tyto evropské legislativní požadavky. Dále koordinační mechanismus, jako systém včasného varování u potravin a krmiv a v nedávných letech mm, i je to sdílení informací mezi členskými státy, což lze zlepšovat ještě. A potom systém Traces, kde lze si vyměňovat informace o dovozech a e, třeba to, co se dostane do našich přístavů a víme, že to musíme třeba odmítnout, nemůžeme převzít takové zásilky. Potom máme společné výzvy a to bude pokračovat i do budoucna. Když se podíváte na hlavní příčiny otravy potravin ve Spojeném království a jinde, tak e, Eh, z toho je spojeno s regulací výroby potravin, je třeba dobře v ním chápat a stejně chápat eh, chemické kontaminanty a eh, to musíme aplikovat na celý řetězec. Na stole máme několik nevyřešených otázek pořád a ty je třeba řešit společně i poté, jako klonování například. A teď, pokud je o příležitosti, jak jsem řekla, Eh, eh, zatím není jasné, jaký bude vztah mezi námi a o to se bude odvíjet míra rizik i tedy problémů i příležitostí, jak bude vypadat naše dohoda obchodu, jaký vztah mezi sebou budeme mít a do jaké míry bude dána flexibilita Spojenému království odchylovat se od stávajícího evropského rámce. A klíčový problém je, co se stane s naší budoucí zemědělskou politikou. My věříme ve společnou zemědělskou politiku z pohledu zem, eh, spotřebitelů. Doufáme, že to pro nás bude příležitost, abychom eh, si toto ponechali. A eh, samozřejmě v každém případě my jako spotřebitelská organizace to budeme podporovat. Chceme, aby zde byl jasný, pevný vztah mezi zemědělstvím a zdravím. A to musí jít napříč různými politikami. Je zde příležitost potom při revizi zemědělské politiky, abychom eh, eh, dobře pracovali s těmi pobítkami eh, v zájmu plnění kvality potravin a v zájmu ekologických cílů na národní úrovni. Klíčové, jak posílíme režim vymahatelnosti práva. Zatím jsou naše orgány pod velkým tlakem a musí, eh, čekají je v příštích letech složité záležitosti. Třeba když ten náš obchodní vztah bude komplikovaný, tak to bude velice složité. Dále je třeba i tu regulaci posílit, to je otázka eh, a e, samozřejmě nejde o nějakou velkou reformu, protože si myslíme, že ten model, který máme, funguje dobře, ale jsou zde některé nedořešené otázky, jako health claims, jako ty profily e, výživových látek, e, vystupovatelnost, ta trasabilita a podobně. Rovněž je třeba, aby Spojené království Eh, si ponechalo ten eh, přístup eh, k, k těm nejvyšším možným standardům, které si zachová. A samozřejmě, protože pokud tam budou nějaké odchylky, tak to bude mít velký dopad a může to vytvářet rizika. Některé z těch problémů, tři hlavní, za prvé, vláda se zavázala, že mm, bude transponovat veškerou evropskou legislativu do britského práva jako až do okamžiku, kdy budeme opouštět EU. Ale s tím je spojená operativa, je třeba to vyřešit co nejdříve. A já si myslím, že mm, to se týká našich vztahů s EFSA například, to se bude týkat těch sítí, které nyní používáme pro účely kontrol a vymahatelnosti práva je v zájmu eh, naší země i EU spolupracovat i nadále a to je třeba vyřešit co nejdříve. Na britské úrovni také je zde celá řada problémů s národními kapacitami, které třeba vytvořit, pokud chceme eh, sami tedy některé tyto věci řešit a vyhýbat se i duplikacím. Potom základní principy máme zakotveny ve smlouvě a v chartě a teď není jasné, zdali to bude transponováno do našeho práva stejným způsobem. Takže jde o právo na ochranu zdraví, na ochranu spotřebitele a princip obezřetnosti. To je zásadní a musí to být zachováno i u nás do budoucna. Budoucí obchodní politika Spojeného království, to je zásadní pro spotřebitele jejich zájmy. Vláda řekla ve své obchodní politice, že bude prosazovat vysoké normy ale musíme zajistit, že pokud začneme vyjednávat se zeměmi, které mají odlišnou úroveň bezpečnosti a ochrany spotřebitele, že pokud třeba vezmeme Spojené státy, jeden <clears throat> ze šesti Američanů utrpí každý rok nějakou otravou z potravin právě kvůli těm eh, standardům a naše ty standardy jsou jiné, takže musíme nesnižovat naše standardy a nezdávat se jich. A potom Eh, spotřebitelé musí být angažovaní a musí eh, se sami rozhodovat, které výrobní metody jsou pro ně akceptovatelné a které ne do budoucna. A eh, nejenom z pohledu bezpečnosti potravin, ale i z jiných pohledů. A poslední věc, kterou chci zdůraznit, ta se týká toho, co řekl Petr, Peter, dostupnost a Eh, přístup k potravinám. To samozřejmě obchod bude mít své dopady. Může mít své dopady na ceny, například na potažmo na spotřebitele a může to mít i dopad na eh, potravinový řetězec jako takový. A teď jde o to, aby zde nevznikly takové eh, důvody pro to dělat podvody a obcházet předpisy. předpisy. Priority. Takže spotřebitelé musí e, být e, v centru vyjednávání o e, těchto normách a my jako organizace na to budeme dbát. Musíme zachovat vysokou, vysoké standardy. Ve Spojeném království chceme, aby to bylo všechno transponováno do britského práva a abychom i transponovali ty obecné principy. Musíme posílit regulační rámec, pokud jde o režim vymahatelnosti práva ve Spojeném království a také pokud zde budou příležitosti, musíme mm, posílit i ochranu a v žádném případě nesnižovat standardy. Je třeba se dohodnout o budoucích vztazích co nejdříve a budeme muset spolupracovat v oblasti hodnocení rizik, v oblasti know-how a i mm, v oblasti utváření sítí, které jsou pro nás důležité na mezinárodní úrovni musíme jednat s orgány jako Corex Alimentarius, s Světovou zdravotnickou organizací, budeme jen muset jednat sami a to bude zásadní, protože ten potravinový řetězec nyní je více a více globální a složitý. Doufám, že jsem vám rychle popsala, jaký je náš pohled na věc a samozřejmě ráda zodpovím na vaše otázky. Děkuji. Thank you very much and as I was saying... Děkuji mnohokrát, jak jsem řekla hned na začátku našeho slyšení. Nyní dám prostor pro otázky a odpovědi. Takže pokud máte zájem, pouze zvedněte ruku a já vám dám slovo. Pan Taylor. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji taky řečníkům za zajímavé příspěvky. Eh, já mám otázku pro pana Carlsona. V případě tvrdého Brexitu, eh, pokud bychom se museli spolehnout na pravidla VTO, eh, zejména pro mléčné výrobky, Jaký předpovídáte dopad na výrobce ve zbývající 27, zejména v Irsku, ve severním Irsku? A kromě toho, máte nějaké plány e, pro, pro to, jak naložit tedy s touto situací e, tvrdého Brexitu? Tak další dvě, tři otázky. Děkuji mnohokrát, děkuji řečníkům. Abych byla stručná, nepoložím všechny otázky, které bych položit chtěla, ale vyslechli jsme si, že většina produktů tedy um, proudí směrem do Británie, nikoli z Británie. Eh, vy jste tam měla obrázek eh, novorozence eh, v té prezentaci. A jak je to tedy třeba s mlékem pro novorozence? dováží se do Británie nebo vyváží se z Británie do eh, Evropské unie, jak to tam vypadá. A co třeba prostě, ano, mléko, které eh, musí být eh, dovezeno včas, co tedy v případě, že že se to bude muset, že tedy budou muset počkat na proclení, buď v Douvru nebo v Kalé a Eh, předpokládá se tedy, jako co, se, co se bude dít s dodávkami, když budou stát na těch parkovištích. Zajímá mě také, jaké, jaká ujištění se vám dostalo od vlády, když jste hovořili třeba o označování mm, potravin pro spotřebitele a jaké jsou jejich plány pro rychlou reakci ve chvíli, kdy už nebudeme součástí evropského systému, zejména pokud, jak říkáte, takhle vypadneme. Jak dlouho bude trvat nastavit regulační orgány? Děkuji. Děkuji. Já mám stejnou otázku pro oba řečníky. Spojené království má mm, skoro jeden, jeden z největších počtů obyvatel v tedy Evropě. A situace tedy potravin bude smíšená. E, předpokládám, že tedy se nevydáme pouze jednou cestou, vydáme se nějakými smíšenými cestami. Já si umím představit, že bohatí lidé budou, pohod- eh, budou eh, nakupovat eh, potraviny vyráběné v Spojeném království, budou vyšší kvality, bude se dbát na blahobyt zvířat a tak dále. Ale chudí lidé zřejmě nebudou mít jinou možnost, než kupovat levné potraviny, které jistě budou pocházet z zemí vně, mimo Evropské unie. Mm Někteří konzervativci dokonce tvrdí, že to bude výhodné, protože budeme mít spoustu těchto levných potravin. Že tedy spotřebitelé budou mít přístup k levným potravinám, ale my všichni víme, že levné potraviny velmi často nedodržují eh, normy pro ochranu zvířat, často nemají dostatek živin a Hlavní problém je, že asi nejsou dostatečně bezpečné, což potom může způsobovat nemoci a tak dále. Takže mě by zajímalo, jestli eh, si myslíte, že tohle to je eh, realistické. Všichni asi nebudeme ve Velké Británii kupovat levné potraviny, ale někteří lidé je prostě kupovat budou muset. Nebudou mít na výběr takže tím se vlastně rozšíří trh s levnými potravinami a eh, to bude mít určitě potom zase další dopad eh, na zbytek trhu. Děkuji. Nyní tedy se obracím na panelisty. Kdo z vás si přeje vzít slovo? Ano? Co se týče té první otázky ohledně tvrdého Brexitu, jak jsem dnes říkal, Spojené království má deficit ve výrobě mléka, nebo mm, je tam tedy deficit jak na farmách, i v tom dodavatelském řetězci, to asi 20%. Takže Velká Británie je závislá na dovozu různých mléčných výrobků. Důležitý je zde právě vztah s Irskou republikou. Jednak tedy to, těch dovozů do Spojeného království. A já často se na mě obrací lidé ve Spojeném království, kteří eh, mi říkají, my vlastně má, proč neřekneme našim eh, farmářům v Británii, aby prostě vyráběli více mléka ale prostě výzva pro Velkou Británii je eh, v tom, že ta produkční kapacita tam není. A proto také říkáme, že když se podíváme na, spotřeby, na to z spotřebitelského pohledu, tak to prostě bude trvat. Eh, bude to trvat nějakou dobu, než ta produkční kapacita se přenastaví, takže máme před sebou několik scénářů. zatím prostě panuje nejistota. Žádná společnost tuto chvíli nebude dělat nějaké velké investice, eh, pokud eh, ne, přesně není jasné, jaké tam budou bariéry a jaké budou koneč, jaká budou konečná pravidla, eh, co se týče těch, mm, těch náhražek mléka pro děti. No tak si myslím, že většina výrobců eh, tedy eh, asi eh, dováží, nebo většina toho se dováží do Velké Británie. A ještě k té poslední otázce, když už jsem u mikrofonu, tak máme potenciální riziko, že spotřebitelé i maloobchodníci Eh, ve Velké Británii se snaží zlepšovat um, jaksi standardy. Snaží se tedy poskytovat dostupné potraviny vyšší kvality. Ale samozřejmě scénář, kdy mléčné produkty budou nedostatkovým zbožím ve Velké Británii, to je scénář, kdy prostě levnější potraviny, eh, méně kvalitní potraviny mm, by se na ten trh dostaly a rozšiřovaly by se. Takže proto je potřeba mít nastavené určité na eh, zákony, aby byla dodržena ochrana spotřebitelů. Děkuji. na poslední dvě otázky. Měli jsme nějaká ujištění od vlády ohledně označování potravin. Mm, vláda neustále říká, že nechce eh, oslabit ehm, ochranu spotřebitele a tak dále, ale zatím neproběhla detailní diskuse o tom, co to znamená v praxi. Proto chceme zdůraznit, že je potřeba zaměřit se jako na prioritu na zájmy spotřebitele v oblasti potravin. Teď se diskutuje o návrhu, který se dostane tedy do dolní sněmovny a potom do sněmovny lordů, že vlastně by se to mělo stát zákonem. Tady je vlastně také otázka hodnocení rizik. Ale samozřejmě to se všechno vztahuje i na vztah, který máme s EU. Zatím prostě nejsou jasná rozhodnutí nebo plány ohledně toho, eh, zda mm, budeme spolupracovat například s EFSou, anebo si musíme nastavit svoji vlastní agenturu. A tohle to jsou věci, které je potřeba vyřešit co nejrychleji, protože to ovlivní i způsob, jak budeme spolupracovat. Co se týče těch, eh, toho snižování standardů, tak opravdu musíme zajistit, aby k tomu nedošlo. Ceny potravin už nyní jdou nahoru. My E, máme nástroj, který sleduje, co si spotřebitelé myslí a ukazuje se, že v tuto chvíli spotřebitelé si začínají dělat stále větší starosti o rostoucích cenách potravin, ale my potřebujeme mít právní minimum, které ani tak není o volbě spotřebitelů, ale vůbec o bezpečnosti těch potravin, e, o tom, co kupují, e, zda ví, co kupují, nebo zda si jenom myslí, co kupují Takže i pokud ceny budou problémem, eh, to je mm, eh, trošku jiné téma než eh, mnohem nebezpečnější téma těch nebezpečnosti potravin, které, kterému se musíme věnovat prvořadě. A tady vlastně tedy jde o to, abychom zajistili, že zachováme některé standardy. A Často se to prezentuje jako tohleto dilema, že když lidé nemají dost peněz a e, potraviny, jejich cena jde nahoru, tak samozřejmě budou mít zájem o to nakupovat levné potraviny. Ale jak říkám, pořád očekáváme, nebo lidé by měli očekávat, že tam bude nějaký standard, který bude dodržen. Takže je potřeba Eh, zajistit, aby, eh, abychom i nadále měli eh, dobrou míru inspekcí, kontrol, aby se tedy zajistilo, že ta kvalita zůstane na určité úrovni. Děkuji. Děkuji. Nějaké další otázky? Děkuji. Já chci navázat na to, co jsi řekl, Pítře. Jasně jsi se vyjádřil k problematice eh, mlékárenského průmyslu v 27 členských státech. Mě by zajímalo, co dělají ostatní evropské eh, mlékárenské organizace z pohledu toho, že byl tedy aktivován článek 50. Uvědomují se také potenciální dopady tvrdého Brexitu? pracují na tom, abychom nebyli zablokováni. Protože na jedné straně by tedy došlo k nedostatku mléka, k vysokým cenám ve Spojeném království, na druhé straně by byly obrovské přebytky, které by bylo třeba uplatit, například v Irsku. Čili zajímalo by mě, jestli obecně tuto věc řešíte s evropskými mlékaři. A také tedy eh, jistě také víte, jaké problémy působí myšlenka eh, opětovného vybudování hranice s Irskem. A já neustále slyším od politiků i zástupců průmyslu, že je třeba najít řešení. A mě by, já si myslím, že i pro vás je důležité takovéhle řešení a proto by mě zajímalo, jak vy byste si průchodné řešení představoval. Nějaké další otázky? Takže předám slovo zpátky hostům. Já jsem zapomněl odpovědět na otázku toho, co se stane v Kalé. Z té předchozí diskuzní rungy. Ano, tedy pokud jde o Kalé, eh, tím tedy ročně proudí zhruba 6500 kontejnerů tímto přístavem na cestě z Spojeného království a opačně. Eh, tady je pro nás důležité, aby celní orgány fungovaly skutečně dobře, aby nedocházelo k dlouhým frontám nákladáků na obou stranách hranice. Takže je pravda, že my hledáme řešení, spolupracujeme i se třetími zeměmi, tak aby bylo co nejefektivnější. Pokud jde o problematiku hard Brexitu, kdy tedy by začaly platit Eh, normy VTO a více než 2,7 miliardy tun mléka by se nepodařilo uplatnit na britském trhu. To je samozřejmě obrovský problém. My myslíme, že k tomu nedojde. Každopádně se dá čekat, že tedy bude přebytek mléka, které bude třeba uplatnit v těch zbývajících v 27 členských státech či v jiných neevropských zemích a my už jsme začali jednání s různými institucemi a orgány ve snaze nalézt řešení. Musím ale také říci, že jsme přežili ruské embargo. Nějakou dobu to trvalo, nebylo to úplně bez otřesů, ale nemělo to zásadní dopad na naše podnikání. A já myslím, že větší problém v tuto chvíli je to pro Spojené království, které nemá dostatečnou výrobní kapacitu, pokud jde o mléko. Irská problematika je složitá. Já nepředstírám, že si umím představit řešení. Není pochyb o tom, že Spojené království závisí na dovozu z Irska ve velké míře, zvláště u mléčných produktů, takže tady bude třeba najít řešení. Ale jaké řešení to může být, to si neumím zatím představit. Ještě něco k těmto otázkám a odpovědím? Pokud ne, poděkuji našim hostům Požádáme hosty, aby neodcházeli, pokud tady chtějí e, zůstat a přecházíme k dalšímu tématu, tím je životní prostředí a já dávám slovo paní e, Charlotte Burns z Univerzity v Sheffieldu. Děkuji za slovo, děkuji, že jste mě sem pozvali. Já asi bych na začátek měla říct, že pracuji v takové síti, která združuje akademiky po celé Evropě a která řeší dopady Brexitu na Spojené království i na Evropskou unii z pohledu eh, environmentální legislativy. Takže pokud máte nějaké otázky, na které dnes nebudu znát odpověď, mohu se pokusit najít odpovědi prostřednictvím této sítě. Teď bych chtěla hovořit o důvodech vzniku té environmentální politiky. Jsou to tady v angličtině tři Ečka. Environment, životní prostředí, expertní znalosti a ekonomika. A my jsme přesvědčeni, že právě tedy environmentální politika by měla být eh, jedním z hlavních témat druhého kola vyjednávání o Brexitu. Já můžu, proč? Můžu ocitovat byla Clintona, protože je to životní prostředí. A nutnost vlastně chránit a regulovat životní prostředí spočívá v tom, že znečišťování nezná hranic. Británie má takovou špatnou pověst velkého znečišťovatele v Evropě již ze 70. let minulého století, kdy prostě Británie vybudovala vysoké komíny, kterými ten znečištěný eh, kouř eh, byl odvád až eh, do Norska, kde způsobil kyselé deště a dostal se dokonce až do, tedy emise kysličníku siřičitého se dostali až do Kanady. Podobně také tedy domácí odpad a kal byly přečerpávány do moře a to na hranici se severním Irskem a Irskem. Je tedy třeba řešit problematiku znečišťování životního prostředí, protože má přeshraniční dopad a e, působí to velké obavy i na úrovni místních společenství. Historie ochrany životního prostředí v mé rodné zemi není nic, na co bychom mohli být hrdí a největších pokroků se podařilo dosáhnout teprve od 70. let dál, poté, co jsme se stali členy Evropské unie. Vše, co se podařilo dojednat v Bruselu a ve Štrasburku, mělo pozitivní dopad na životní prostředí a já doufám, že i po Brexitu ta rozhodnutí, která padnou ve Spojeném království, nebudou mít negativní dopad na zbytek Evropy. Z hlediska ochrany životního prostředí existují dobré důvody pro to, aby se Spojené království nadále drželo norem, které platí v Evropě pokud jde o ochranu životního prostředí. Pokud jde o expertní znalosti, my si stále více uvědomujeme, jak složité jsou ekosystémy kolem nás a jak málo víme o, o dopadu našeho chování na životní prostředí. Proto je důležité mít možnost poučit se i z jiných eh, zdrojů. Vzhledem k tomu, že ty jevy mají přeshraniční efekt, například v Německu v eh, přírodních rezervacích zaznamenaly klesající počty hmyzích populací a ve spolupráci s ostatními zeměmi je pak možné zjistit, zda jde o nějaký širší trend, případně hledat jeho důvody. Je tedy důležité opravdu sdílet informace a data, protože jedině tak můžeme plně poznat a pochopit dopad lidského chování na životní prostředí. Evropská unie byla takovou platformou, která umožňovala takovouhle výměnu informací a zkušeností, a to i proto, že jsme měli například přístup k informacím Evropské agentury pro životní prostředí, měli jsme přístup k jejím grantům a podobně. Konečně pokud jde ekonomiku, jednou, jedním z hlavních důvodů snahy regulovat dopady na životní prostředí v Evropské unii byla také snaha chránit hospodářské zájmy, a to ještě od těch raných dov procesu spolurozhodování. Celá řada nařízení a směrnic bylo možné přijmout na základě článků smlouvy o fungování Evropské unie a došlo tedy k zavedení určitých základních prahových norem, které jsou velmi dobré pro obchod. Spojené království by mělo tedy zachovat podobnou úroveň ochrany Ovšem je tu riziko, že z dlouhodobého hlediska dojde k ke změnám, k odklonu od aky komunitér. A proto bychom měli tedy klást v procesu vyjednávání velký důraz na to, aby Spojené království přijalo závazky neodchýlit se. V oblasti environmentální politiky totiž zatím nejsou v, v právním rámci zakotveny podobné záruky, jako například v případě obchodní politiky. A e, samozřejmě e, snaha chránit životní prostředí e, může znamenat menší konkurenceschopnost, má tedy hospodářský dopad. A je tedy důležité uvědomit si, že problematika ochrany životního prostředí má i svůj hospodářský přesah. Pak je tu ještě několik bodů, na které bych ráda upozornila. Jeden z nich je právní povahy. Obecně tedy uznáváme, že evropská legislativa, e, tedy je přijímána v delším časovém horizontu a nastavuje vyšší normy než domácí či mezinárodní environmentální legislativa. Spojené království eh, rádo opakuje, že mezinárodní legislativa na ochranu životního prostředí bude platit i po Brexitu a bude právě tím základním kamenem, o který, o který se Spojené království bude opírat. Bohužel však tato legislativa není v praxi účinně uplatňována a také její tedy normy jsou zpravidla nižší. Pak jsou tu i konkrétní rizika. Například eh, komise v posledních pár dnech učinila základní kroky k tomu, aby chránila schéma obchodování s emisními povolenkami před dopady Brexitu. Ovšem, jak potom bude tedy tuto problematiku řešit Spojené království ve chvíli, kdy nebude členem Evropské unie? Jak tedy bude e, řešit problematiku emisních povolenek, jak bude vypadat jejich cena a tak dále, pokud nebude součástí širšího rámce. A to je tedy třeba také vzít v úvahu. Pak je to problematika diplomatických zkušeností a dovedností Spojeného království Odborníci ze Spojeného království tedy v průběhu času nazbírali velmi cené dovednosti a poznatky, které jsou užitečné i pro ostatní státy. My můžeme jen doufat, že po Brexitu tato spolupráce bude nadále pokračovat. A konečně, pokud jde o rovnováhu politik na půdě rady, pokud jde o boj proti klimatickým změnám a společnou zemědělskou politiku, Spojené království vždycky prosazovalo ambiciozní cíle. A pokud tedy najednou bude chybět tento hlas, Evropskému parlamentu bude chybět tedy potřebná podpora a je možné, že posílí ten euroskeptický pohled. Kolega bude hovořit o tématu eh, dalšího rozpadu Spojeného království. A tady se objev, tady objevuje eh, obava opakovaně během těch vystoupení, které jsem již měla, eh, že vlastně jakékoliv další roztříštění bude mít negativní dopad na ochranu životního prostředí ve Spojeném království. Já jsem dokonce pracovala tady v Evropském parlamentu jako asistentka, než jsem se vrátila dodělat si doktorát. A musím říci, že Evropský parlament má tady dobrou pověst, pokud jde o snahu eh, chránit, prosazovat legislativu, která chrání životní prostředí. A já na vás apeluji, abyste tedy eh, přetlačili Spojené království v procesu vyjednávání k tomu, aby nepolevilo eh, z těch dobře nastavených norem a kritérií. Děkuji. Další řečník je Patrick Caseman, předseda Northern Ireland Environmental Link. Děkuji, dobré odpoledne, děkuji za pozvání na dnešní odpoledne. Já dnes hovořím za Northern Ireland Environmental Link, což je koordinační orgán pro nevládní environmentální organizace Severního Irska a také hovořím za mm, irský ekologický pilíř, který plní stejnou roli v naší politice. Jaký je dopad Brexitu na životní prostředí u nás? Skutečně nás tíží možný negativní dopad tvrdého Brexitu. Evropská unie po mnoho let eh, vytvářela eh, principy eh, ekologické politiky a Evropská unie také byla takovým garantem Eh, z dohody z Velkého pátku, což bylo takové uspořádání. A podle té dohody přeshraniční spolupráce hrála zásadní roli a v podstatě efektivně chránila naše společné přírodní dědictví. A proto vítáme do, to, že Evropský parlament v rezoluci z října uznal, že je třeba eh, ochránit tyto oblasti spolupráce i po Brexitu. A v tomto ohledu velice vítáme vaši politickou podporu a to, že zdůrazňujete důležitost environmentální spolupráce v našich budoucích vztazích v oblasti ochrany životního prostředí a aby nedošlo k jeho zhoršení. Ano, já doufám, že jste i obdrželi náš společný briefing, který schrnuje naše obavy a poskytuje konkrétní doporučení. A to především máme zde celou řadu klíčových doporučení, jak ochránit ekologickou hranici v Irsku i po Brexitu. Za prvé, článek, eh, proces podle článku 50 by měl uznat a zcela řešit otázku přeshraniční ekologické spolupráce podle z Velkého pátku a uznat eh, to, že tato spolupráce bude vycházet ze společného rámce evropského práva a financování. Eh, za druhé, eh, Severní eh, Irsko a Irská republika sdílí společnou přírodu, ať je to voda, ptactvo, zvířata, půda, takže si myslíme, že je třeba mm, toto považovat za jednu geografickou jednotku a včetně vod kolem. Dále zachorovat přeshraniční spolupráci a zabránit nekalé soutěži v oblasti ochrany mm, životního prostředí, což bude znamenat eh, skutečná to, aby Severní Irsko a eh, Irská republika byly si regulačně co nejbližší, to znamená, měly stejná evropská aky. Za čtvrté, myslíme si, že bude třeba mít vhodné mechanismy, abychom garantovali alespoň ekvivalentní úroveň ochrany životního prostředí v Severním Irsku i po Brexitu, tak jak to stanovují Evropská ekologická aky. A v neposlední řadě víme, že stávající, eh, eh, že eh, evropské instituce hrají významnou roli při vymahatelnosti práva a při přístupu k spravedlnosti pro občany i příslušné organizace a vytváří robustní solidní mechanismus. A to je třeba zachovat na obou stranách hranice. Děkuji, že jste mě vyslechli a budu se těšit na vaše otázky. Děkuji a nyní opět otázky odpovědi. Diskuze, takže prosím, pokud chcete eh, slovo, tak zvedněte ruku. pan Charles. Um, yes, um, this is a very interesting meeting. No, to je velice jo, zajímavé eh, zasedání a mám otázku na pana Casementa otázku, co si myslí, že lze udělat, abychom zabránili takové špatné situaci po Brexitu eh, a eh, to znamená, lze vytvořit nějaké organizace, struktury, nějaké nové organizace, instituce, které by pomohly chránit životní prostředí, protože vím, že v severním Irsku v této oblasti jaksi zatím je velké vakuum, nedostatky. Děkuji paní McGuinness, děkuji um, for the opportunity. Děkuji za příležitost, že můžeme klást otázky. Hm, ano, to je těžké, ale možná účelem by bylo asi detailně si vysvětlit ten první bod. Vy jste zmínil tu dohodu z Velkého pátku a e, takže já potom půjdu na výbor AFKO, kde právě diskutujeme o třech zprávách právě na téma Brexitu a e, problémů, které nastanou v Severním Jirsku. Takže z pohledu životního prostředí, proč si myslíte, že tato dohoda z Velkého pátku a přeshraniční spolupráce jsou tak propojené? A možná byste mohl něco říci o e, e, tom, do jaké míry e, životní prostředí, že není tedy prioritou, ale asi pro lidi z terénu ano. Takže co si myslí lidi z, z terénu a jaké, jaká si myslíte, že jsou řešení, když třeba Eh, sledujete vyjednávání a můžete nám mm, říci něco, tedy nějaké informace zevnitř, které by mohly být užitečné? Děkuji, pan Taylor. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji řečníkům. Příští týden, příští měsíc na plénu ve Štrasburku budeme hlasovat o rezoluci o Brexitu. A buď Eh, řekneme, že tam nebyl dostatečný eh, pokrok podle článku 50 a vůbec a není možné začít vyjednávat o obchodě, anebo naopak, že je zde dostatečný pokrok, to znamená, že budou moci dát hlavní směry pro toto vyjednávání. Ano, a pokud ano, tak já bych rád, kdyby panel nám řekl, jak lze nejlépe ochránit životní prostředí eh, v oblast, pokud jde o znečišťování přes hranice, což se může týkat eh, vzduchu, vody a ptactva a e, biotopu. A tak pokud jde o stávající normy, budou, mm, budou možnost, bude zde možnost, že budou nadále závazné a monitorovatelné i v případě budoucích uspořádání našich vztahů. Jak zajistit, že evropský obchod nebude trpět, ekonomicky trpět, kvůli tomu, že v Británii budou nižší normy. A nakonec, jaké právní mechanismy by nejlépe zajistily to, že, že tedy eh, bude eh, zde zajištěn souhlas s normami, i když zde nebude platit eh, jurisdikce Evropského soudu. Dobře, takže kdo chce začít? s odpovědmi na toto první kolečko otázek. Děkuji za otázky. With, um, structural creations, new... Takže k mm, těm různým strukturálním změnám, novým organizacím a podobně eh, samozřejmě bude potřeba, abychom měli nějaké nové struktury nastaveny v Eh, severním Irsku, aby se tam také zajistili, zajistila schoda s eh, vládními požadavky a tak dále. Ten systém v severním Irsku samozřejmě mnohem slabý, stál slabší než ve zbytku Spojeného království a tohle je skvělá příležitost to napravit, ale této příležitosti se musíme chopit. My si trošku děláme starosti s tím, jak se to bude řešit, protože zatím Eh, opravdu nemáme mm, úplně dobré zkušenosti s tím, jak probíhalo, eh, probíhala zpráva eh, věcí v oblasti životního prostředí. Nemohu komentovat některé jiné věci, ale pouze řek, bych řekl, že už máme celou řadu mm, orgánů, tedy které působí přeshraničně Eh, je to eh, například organizace, která se eh, zaměřuje na divoká zvířata a divoce, tedy ptáky, kteří žijí ve volné přírodě a jak to bude vypadat po Brexitu, to zatím není úplně jisté, protože nikdo se tomuto tématu nevěnuje s takovou pozorností, jaká by to zasloužilo. Kromě toho vlastně tady máme otázku z pochybněných hranic v, mm, mezi Spojeným královstvím a Irskem. A teď se to vlastně tedy dostává eh, možná trošku do popředí, protože vlastně eh, tahle ta spochybněná hranice prochází eh, vlastně oblastmi, které jsou důležité z hlediska ochrany životního prostředí, a Vzhledem k tomu, že v posledních letech se tomu nikdo dostatečně nevěnoval, tak vlastně ani eh, tyhle ty celé oblasti eh, není tedy řešen ten problém ochrany životního prostředí v těchto oblastech. A pokud to dobře nenastavíme, tak to samozřejmě nebude dobře fungovat ani v budoucnosti, co se týče eh, té dohody z Velkého pátku, tak ani tam se nikdo nějak zásadně nevěnoval životnímu prostředí jsme se hodně věnovali politickým aspektům, možná trošku sociálním a komunitním aspektům, ale za posledních několik let mm, spolupráce v otázkách životního prostředí se stává velmi důležitou. Mm, probíhá celá řada tedy projektů, ale eh, zejména díky financím z Evropské unie. Mm, kromě toho taky samozřejmě máme mm, finanční prostředky, které jsou k dispozici za účelem tedy toho mírového procesu. E, proto je e, taky vlastně, e, jsou i vlastně konkrétní evropské programy, které se na to zaměřují. Důležitý je také Interreg v této oblasti. A teď vlastně problematické je, že tyto důležité možnosti financování po Brexitu odpadnou a to určitě bude mít dopad i na eh, spolupráci v oblasti životního prostředí mezi severem a jihem. Eh, souhlasím s paní McGuinness v tom, že životní prostředí není něco, co by bylo prioritou v tuto chvíli a právě proto jsme chtěli přijít sem dnes a upozornit na, tu, na tento problém. Je to velký problém environmentální dopad na nás, na všechny, na čistou vodu, čistý vzduch a tak dále, eh, je potřeba, abychom si to uvědomili. co se týče řešení, eh, tak eh, bohužel to je problematické. Problém hranic je téměř neřežitelný, jak vlastně udělat tu kvadraturu kruhu, když chceme mít měkké hranice, ale zároveň Evrop... Spojené království odchází z celní unie. Opouští eh, i dokonce eh, hospodářské, hospodářskou oblast a Evropskou hospodářskou oblast. A to bude velmi těžké nějakým způsobem vyřešit. A ve výsledku směřujeme k tomu, že budeme mít eh, hranici, tvrdou hranici a zatím to vypadá, že to bude na Irském ostrově. A to určitě bude mít negativní dopad na životní prostředí, mimo jiné. Děkuji. Já odpovím panu Taylorovi. On se ptal na to, jaký model bychom mohli nastavit a on je asi rozdíl mezi tím, co je správně účinné a čemu bychom dali e, přednost v oblasti životního prostředí a co je politicky realizovatelné. Takže e, správní účinnost a ty environmentální preference, tak potom by se mělo očekovat, aby e, Spojené království implementovalo environmentální aky komunitér. Ovšem zdá se, že to je nepravděpodobné, protože Spojené království nechce spadat pod jurisdikci e, Evropského soudního dvora. Takže to znamená, že asi bude muset vzniknout nějaká jiná dohoda na základě vzájemného uznávání standardů nebo prostě nějaká nějaký systém eh, uznávání tedy eh, vzájemného a potom budeme muset tedy zajistit, že Spojené království bude dodržovat příslušné dohody. takhle to asi dopadne, pokud vyjednávání budou pokračovat tak, jak ehm, probíhají nyní. Ještě bych k tomu dodal. Eh, vy jste se ptal na závaznou dohodu nebo nějakou závaznou doložku v těch obchodních dohodách. Eh, evropské směrnice v oblasti životního prostředí, konkrétně směrnice o habitatech a ptácích, mm, potom vlastně mm, ty rámcové směrnice a směrnice o eh, hodnocení dopadu na životního prostředí, ty se nevztahují eh, například na dohodu, kterou Evropská unie má s Norskem. Takže si děláme starosti o to, že by mohly být oslabeny ve Spojeném království v budoucnosti, dokonce by to mohlo být úplně odstraněno a vlastně by to vůbec neovlivnilo obchod s Evropskou unii. My bychom určitě měli zájem na tom, aby zůstaly součástí eh, jakékoliv tedy, aby zůstaly jakýmsi způsobem závazné i v rámci eh, obchodní dohody mezi Spojeným královstvím a Evropskou uní i do budoucna. Ještě nějaké další otázky? Děkuji. chci navázat na tu otázku k mechanismu prosazování. Vy jste hovořila o tom, paní profesorku, že mezinárodní legislativu jen obtížné prosazovat v praxi a samozřejmě pokud odejdeme vy pořád tedy říkáte, že někteří, někteří z vás pořád říkají, že bojují proti Brexitu, Brexitu nadále, ale já tedy říkám, pokud odejdeme, pak prosazování mezinárodní legislativy tedy bude jediná možnost pro nás, protože se z nás stane třetí stát, pokud nedojednáme nic jiného. A vzhledem k tomu, jak ta jednání běží a kolik toho bude třeba dojednat, životní prostředí obvykle bývá na konci celé fronty a proto i na půdě tohoto parlamentu říkáme, že tedy máme tu zkušenost, že je třeba být opravdu velice Eh, usilovný, aby eh, nebyla problematika životního prostředí zanedbávána. A pokud tedy najednou eh, nebudeme mít k dispozici Evropský soudní dvůr, co si počne Evropská unie ve chvíli, kdy Británie odejde a dojde k nějakému sporu s přeshraničním rozsahem, ať už jde o znečištění vody, vzduchu, tažné ptáky, obchod, Eh, s nelegální obchod eh, s divokými zvířaty, který je na vzestupu. A jak tedy potom, po odchodu, bude moci Evropská unie popohnat britskou vládu k zodpovědnosti, pokud dojde k takovým případům. Mě by zajímalo, jestli k tomu můžete něco víc říci. Děkuji. Pan Dals. Děkuji jenom pro informaci našich hostů slyšení výboru AFKO na téma Brexit a Irsko začíná v půl páté, pokud byste to náhodou stíhali. Zatím tedy se spíše živíme takovými představami toho, jak by se jednání měla vyvíjet. A Eh, je potřeba tedy uvažovat i o tom, jaký dopad bude mít tvrdý Brexit na životní prostředí. Když se ptáme, tak většinou nám je řečeno, k tomu nikdy nedojde, protože to je extrémní případ. Ale my jsme hovořili o tom, jaký dopad to může mít také na dohodu z Velkého pátku, a já tedy doufám, že eh, se o tom bude hovořit i na půdě výboru AFKO od půl páté. Je škoda, že se o tom nehovoří víc eh, ve Spojeném království. Tam je tato věc úplně opomíjena. A vy tedy hovoříte o tom, že je důležité, aby životní prostředí v Irsku bylo nadále pojímáno jako nedílná součást Evropské unie a e, to platí i o pobřežních oblastech, které jsou jedinečnými ostrovními ekosystémy. E, čili dovedete si představit nějaký scénář, kdy rozvolnění tedy těchto vazeb na Evropskou unii by naopak mohlo zlepšit situaci v těchto oblastech. A konečně, pokud jde o dohodu o volném obchodu, dojedna dohodu o volném obchodu eh, není jednoduché, trvá to roky. Je absurdní si myslet, že to dokážeme za 7 až 9 měsíců, navzdory tomu, že to tvrdí někteří členové britské vlády. Ale ať už to bude trvat 7 měsíců, 7 let nebo 17 let. Otázka je tedy, jak důležité jak důležité podle vás je nastavit v této dohodě normy ochrany životního prostředí, které budou mít příznivý dopad daleko do budoucna a které se stanou dobrým příkladem. Děkuji, paní předsedkyně. Společná zemědělská politika byla tedy přínosná i škodlivá pro životní prostředí. Když se zeptáte ochránců životního prostředí, ti vám řeknou, že společná zemědělská politika nevyhovuje a mimo. A protože Spojené království už teď vlastně mm, není vázáno společnou zemědělskou politikou. Nedovedu si představit, jak by to bylo po Brexitu. Navíc já jsem tedy volil proti, ale dovedu si představit, eh, že by to tedy dopad na eh, že by eh, skutečnost, že nejsme dále vázáni společnou zemědělskou politikou, mohla mít i pozitivní dopad na životní prostředí ve Spojeném království a Severním Irsku. A ptám se, jestli si takové dopady umíte představit. Takže nejprve ještě tedy odpovíme na otázky. Děkuji za tyto otázky. Pokud je o mechanismus prosazování, to byla opravdu výborná otázka prosazování mezinárodního práva? To je výborná otázka, na kterou ani já, ani celá řada právníků nezná přesnou odpověď. Pokud jde o mechanismus prosazování této legislativy ve vztahu ke třetím zemím, vzhledem eh, k tomu, že my jsme vlastně první zemí, která opouští spojenou eh, eh, Evropskou unii, chybí vlastně příklady, nemáme čím se inspirovat chybí judikáty Evropského soudního dvora či příslušného tribunálu EFTA je evidentní, že bude třeba založit eh, tribunál, který by tyto věci řešil. Pokud jde o migrující živočišné druhy a o nelegální obchod eh, s divokými zvířaty, Spojené království je tedy eh, signatářem příslušných mezinárodních dohod, takže do toho Evropské unie nic není. A navíc si to dohody tedy nastavují poměrně dobré normy ochrany a jsou dobrým základem pro další aktivity. Eh, pokud jde o scénář tedy eh, toho zafixování některých eh, norem ochrany životního prostředí, na to odpovím tak, že odchod z Evropské unie nemusí automaticky znamenat zhoršení těchto norem máme k dispozici příležitost, vlastně příležitost prosadit ještě ambicioznější normy. A například tedy regionální orgány ve Walesu jsou daleko ambicioznější v porovnání s tím národním průměrem, pokud jde o opatření boji proti klimatickým změnám. Například na druhé straně já jsem spolupracovala s kolegy z Univerzity East Anglia a Belfast a snažili jsme se analyzovat, jak se asi bude Spojené království chovat ve chvíli, kdy se na něj nebudou vztahovat zákony Evropské unie. Vzali jsme si tedy příklad eh, toho městského plánování, eh, což je tedy oblast, která už teď není eh, regulována z Evropské unie nějak zásadně. A zjistili jsme, eh, že tedy v takovém případě hospodářské zájmy vyhrávaly nad zájmy ochrany životního prostředí. A že vlastně již teď v té eh, praxi eh, se více používají zákony Spojeného království, které jsou tedy Eh, otevřené výkladu a pak tedy i dochází k tomu, že hospodářské zájmy vyhrají nad zájmy ochrany životního prostředí. Čili dá se říci, že teoreticky eh, si můžeme představit i ambicioznější ochranu životního prostředí, ale když se ohlédneme na eh, historický vývoj, nevidíme tedy žádný příklad, který by nás přesvědčil o tom, že tomu tak může, tomu tak může být. A pak je to další věc. Spojené království tedy potřebuje eh, rámec, který je trvalý a stabilní a Tomu tak je v rámci začlení do Evropské unie. Je však možné, že po odchodu bude tedy environmentální politika takovým rukojmím aktuálních politických trendů a změn na politických postech. Pokud jde o odchod ze společné zemědělské politiky, tady si dovedeme představit i pozitivní vlivy. Ve chvíli, kdybychom přišli s novou zemědělskou politikou, která je více ambiciozní v oblasti ochrany životního prostředí a také pružnější a víc odpovídá místním podmínkám. My jsme si vypracovali studii na toto téma, ale opět se ukázalo, a já budu citovat, že eh, tady pokud jde o Brexit, eh, rizika a hrozby jsou jasné a pozitivní příležitosti pouze teoretické. A to se, myslím, týká i té environmentální politiky. Navíc tedy není jasné, jak by byla financována. V tuto chvíli Skotsko a Wales mají mají poměrně velké příjmy eh, z rozpočtu pro společnou zemědělskou politiku a není jasné, jak bude tento výpadek příjmu nahrazen. Eh, pokud jde také eh, tedy o financování ochrany životního prostředí. Příslušný výbor eh, dolní sněmovny hovoří o financování z kapitoly rozpočtu o ochraně zboží. Pokud hovoříte s asociacemi farmářů, ti tvrdí, že to bude financováno z té části rozpočtu, která jde na bezpečnost potravin. Čili je třeba ještě celou řadu věcí vyjasnit. Já chci navázat na to, co řekla Charlotte. Já s ní naprosto souhlasím, pokud jde o budoucnost zemědělské politiky. Potenciálně se tu nabízí obr- tedy velké příležitosti po zlepšení. Zároveň si však musíme uvědomit, že tedy eh, je třeba tato zlepšení opravdu prosadit. A ta rizika jsou také reálná. Jestliže budeme nutit vlastníky země a zemědělce eh, do norem ochrany životního prostředí, která je v podstatě dovedou ke krachu, pak eh, tedy zemědělci vlastně tím, že vyvíjejí činnost, nebudou dále chránit životní prostředí. Ale my je potřebujeme, protože oni jsou v praxi vlastně těmi aktéry ochrany životního prostředí. Takže musíme na jedné straně podporovat zemědělce a ochranu životního prostředí, tak abychom je motivovali k zodpovědnému chování. Je to tedy eh, taková vratká rovnováha a my musíme být velmi opatrní. Pokud jde o otázku k dohodě z eh, Velkého pátku a eh, poznámku, že ta vlastně vůbec není v eh, hledáčku místních aktérů, máte pravdu. Tady, tedy v Bruselu, když se hovoří o vyjednávání, tak všichni zmiňují dohodu z Velkého pátku, vědí, jaké má dopady, ale když hovoříte s někým v Londýně, ukáže se, že tedy nemá jasnou představu o tom, o co jde, a to je skutečně tedy zneklidňující. Já doufám, že tím, že jsme otevřeli tuto záležitost tady a případně i na dalších platformách, otevřeme debatu k, do, k dohodě z Velkého pátku, protože to je vlastně jeden z klíčových momentů vyjednávání o Brexitu. Pokud jde o Evropu, Evropu jakožto ekologickou jednotku. A máme toho mnoho společného. Máme celou řadu druhů, které jsou migrující, tažné svojí povahou. Jsme obklopeni mořem, ve kterém vlastně se vše pohybuje volně, rybí populace a tak dále. Čili hodně toho máme společného, jsou tu ale také velké rozdíly v naší flóře a fauně a rozdíl mezi kontinentální Evropou a ostrovy britskými. Čili eh, lze to odstínit, ale je třeba najít tedy nějaké společné normy a společné regulatorní mechanismy. To by byl rozhodně tedy nezbytný a pozitivní krok ku předu. Jinak je možné, že například některé živočišné druhy budou nedostatečně chráněny na určitém území a budou tím trpět. A konečně, pokud Evropský parlament dokáže vyšlat vyslat signál o ochraně životního prostředí, o dodržování příslušných norem po celé Evropě i po Brexitu, tak já osobně bych to velmi uvítal. Děkuji. Nyní tedy otázky. Paní McInnes. Děkuji. Prosím, poznamenajte si eh, připomínku pana Casementa k tomu, co můžeme udělat my v celé věci. A co můžeme říci vyjednávačům a panu eh, Barniemu konkrétně. Já to zastupuji hraniční region, tedy eh, v severním Irsku a musím říct, že celý ten vývoj je skutečně velmi znepokojivý a budí velké obavy, zvláště pokud je o to, jaký bude další vývoj vztahů na Jirském ostrově, ty vztahy jsou zatím dobré a my bychom se měli snažit o to je udržet. A konečně, pokud jde o společnou zemědělskou politiku, Zajímavá byla ta připomínka, že tedy její opuštění může znamenat i pozitivní příležitost pro zemědělství v, zemědělství, Eh, v Británii po Brexitu. Ovšem eh, zemědělství tedy je nedělně navázáno na obchod a tady tedy eh, je ten vývoj trochu znepokojivý. Není jasné, jestli budou dodrženy stávající normy a praktiky, takže je tu velká míra nejistoty. A pokud jde o zemědělskou politiku, když se rozhlednete po světě a vidíte země, jako je nový Zéland, které nemají žádný podpůrný systém, tak vidíte, že životní prostředí tam je tím velmi znevýhodněno. A v tuto chvíli vlastně máme eh, v rámci společné zemědělské politiky systém takových záruk v tom smyslu, že platby jsou navázány na naplnění určitých podmínek. A my tedy, jak jste správně řekli, potřebujeme, aby naši zemědělci a vlastníci půdy spolupracovali, protože oni jsou těmi aktéry, kteří naplňují příslušnou eh, politiku. Zítra večer se uvidíme s komisařem Hoganem a uslyšíme jeho představy do dalších potenciálních reform a výstupů ze společné zemědělské politiky. Děkuji. Ano, takže určitě e, naš, výsledky našeho slyšení budou předány vyjednavačům. E, paní Gerling, další otázka. Pár otázek. Myslíte si, že tady bude nějaký deregulační tlak na EU? Především tady pro nás ve výboru Envy. Myslíme si, že jakýkoliv, jakékoliv snížení norem v Spojeném království jak si by mm, povede k nějakému takovému tlaku na EU a potom e, příklad, že třeba by Spojené království se stáhlo z nařízení REACH, jaký to bude mít efekt tady, protože e, tady, jak jste správně řekli, konkurenceschopnost, to v podstatě eh, může být porušeno, protože eh, to vycházelo všechno z jednotného trhu. A co to frakování ve Spojeném království, protože se děje sice ve Spojeném království, ale ve zbytku je to ne, Eh, pravděpodobné, ale možná by k tomu mohla dojít, protože najednou Spojené království bude mít přístup k levné energii. A teď, když se podíváme na vyjednávání podle článku 50, eh, toto celé téma přístupu k trhu, mhm. takže mm, co to znamená v, eh, v, v životním prostředí? V podstatě já si myslím, že tady by bylo velice zajímavé slyšet váš názor. To je protože eh, přístup na trh by měl být podmíněn životním prostředím. A co si myslíte? Eh, jak, co si myslíte o té Eh, integritě, environmentální integritě EU, co můžeme požadovat tedy, aby, co má být zachováno v tom vyjednávání. A teď, jaké nebezpečí případné revize eh, klimatické legislativy. Ano, většina regulace životního prostředí se snaží rozdělit břemeno mezi všech 28 států a abychom z toho nějak tedy, tedy z toho extrahujeme eh, tu povinnost Spojeného království, tak to bude znamenat, že se to přerozdělí na ostatní. A takže eh, možná to povede k otevření nových diskuzí o legislativě o životního prostředí. A nakonec eh, Spojené království je čistým přispěním přispěvovatelem do rozpočtu EU. Ano, a zde právě u nás se říká, že to je teď velká příležitost právě, ale problém je v tom, že ten rozpočet se hodně sníží 2 miliardy až 2,5 miliardy a dokonce se říká 3,5 miliardy snížení. Takže to bude velké snížení rozpočtu, což bude mít určitě velký dopad na Evropu, na všech 27 států. A teď, jak tedy vůbec to, že z, z, jak si zanikne ten příspěvek Spojeného království, jaký to bude mít dopad na celý obecný eh, rozpočet, protože to bude mít dopad třeba na EFSU. A jaký bude z toho dopad? Myslíte si, že 27 států bude muset zvýšit poměrně tedy, aby se doplnilo to vakuum, které vznikne potom eh, příspěvku z Penom království, jaký to bude mít dopad na ochranu životního prostředí. Další otázky? Pokud ne, tak eh, dobře. Kdo se začít? jenom eh, abych začal s obchodem. To je velice úzce propojeno s deregulací. Ano. Určitě to je naše velká obava, pokud eh, budeme mít eh, tedy náhlý odchod Spojené království bez dohody, tak potom bude muset Spojené království začít uzavírat obchody se zeměmi, které budou mít daleko nižší normy. Například jsme eh, slyšeli v kontextu bezpečnosti potravin a to tež platí i pro regulaci ochrany životního prostředí. A v důsledku budeme mít nižší environmentální normy, protože budeme mít co dočinění se zeměmi, které mají ještě nižší standardy než my. A to hned bude znamenat tlak na EU. A to především to začne na Irském ostrově, kde eh, Severní Irsko bude mít nižší normy, a bude mít tedy vlastně potenciálně obchodní výhodu, pokud jde o třeba levnější produkci potravy, než to bude na jižní straně hranice. Takže republika, Irská republika, asi bude v pokušení se obrátit na EU a říci, pokud chceme přežít, tak budeme muset snížit naše normy podle toho, co mají teď eh, v Severním Irsku, což bude mít velký tlak, znamená velký tlak na všech 27 států EU. Ano, to je sice hypotéza možná, ale podle mě to může být nekýžený důsledek nějakého urychleného odchodu z EU. A eh, paní Gerling zmínila frakování. No, asi tady bude velká opozice v Severním Jirsku proti frakování. Je to teď a bude to i potom na jihu, je to ještě větší, ale bude se asi tlak z britské vlády, která je skutečně touto myšlenkou nadšená. A, takže možná se dostaneme do velice těžké pozice a asi budeme mít více společného s našimi sousedy na, přes pozemní hranici, než s Spojeným královstvím. Ano. Tak Charlotte odpoví na další body. Ano, předpokládám, hm, takže eh, regulační tlak. Tady asi bych odpověděla trochu jinak. Když se podíváte na členské státy, které lobovaly pro to, aby docházelo k deregulaci, tak vždycky to bylo Spojené království. Takže když tady Spojené království nebude, a nebude zde ten deregulační tlak a hlas, no tak mm, ano, Patrik řekl, že to může mít velké dopady na Irsko, ano. A to může být v podstatě zadní vrátka, to může být taková zadní vrátka pro deregulaci, dobře. Ano, a to tež platí o rýči. Já bych byla skutečně velice překvapena, pokud Spojené království by vystoupilo z rýče. Máme zde státy, které se rozhodly respektovat REACH, ani nejsou členy EU a chtějí mít ale přístup na evropský trh, tak skutečně byla velice překvapená. A možná, že máte nějaké tajné informace, které já nemám, ale je to pro mě nepravděpodobné. Já si myslím, že Evropská unie je obrovským tržištěm, 27 států to bude, které mají větší ekonomickou váhu než jeden stát samotný, takže zde jsou skutečné riziky, je zde opravdové riziko, které určitě vyjednavači znají. Otázka zdali eh, environmentální standardy by měly mít součástí budoucí dohody se Spojeným královstvím. Já si myslím, že ano. A tak jak se bude postupně vyjednávat, tak je třeba to promýšlet a je třeba, aby se požadovalo o pospedem království, aby tam byly určité ekvivalenty regulace. Potom se byla otázka klimatické legislativy. Skutečně, to je velice zajímavé. Ano, takže ano, ano. ať se to stane nebo ne, tak to je v rukách Rady a komise v této fázi. Teď pokud je o rozpočet, tak opět je další bod. Evropská ekologická agentura 12% dostává eh, z příspěvku Spojené království, takže Spojené království je čistým přispěvatelem a samozřejmě ta vyjednávání o rozpočtu budou velice problematická, náročná a Takže Brexit tedy eh, možná má eh, zatím neplánované dopady, tedy i mm, asi budou větší a větší na životní prostředí. A potom, pokud nastane ten scénář, že nedojde k dohodě, no ano, tady jsou dvě možnosti. Za prvé, dlouhá cesta ještě tak jak se blížíme k termínu, tak prostě nedojde, dojde ke střetu a žádný, žádná dohoda nebude a to mm, potom bude velké riziko. A třeba, když mm, si vzpomenu na oblasti jako dopad, chemikálie a služby zboží, takže to může být potenciálně katastrofické pro Spojené království. Asi tím bych skončila. Jenom kdybych mohl doplnit jeden bod k financování a k rozpočtu pro zemědělství konkrétně. Ano, nyní Severní Irsko dostává 9 eh, rozpočtu společné zemědělské politiky, což je asi třikrát více, než bychom dostávali, kdybychom počítali pouze podle počtu obyvatel. Takže my přijdeme o velké peníze a určitě e, tam podpora do zemědělství a do životního prostředí bude potom daleko menší proporcionálně. A Severní Irsko utrpí velkou redukcí, protože v rámci Spojeného království dojde k novým realokacím. A to nám dělá velké starosti, takže to by mohlo vést, mm, že naši farmáři budou velice znevýhodněni ve srovnání s těmi na, na druhé straně hranice. A teď, abych se ještě vrátil k obchodu. Obchodní dohoda do budoucna eh, také by velice snadno mohla postihnout náš eh, zemědělský sektor, negativně postihla. A jak jsem řekl, to je velice úzce propojeno s životním prostředím a my jsme čistým vývozcem zemědělských komodit, to zbytek Spojeného království je čistým dovozcem. Takže tady vidíte, asi naše priority se liší. A ty priority obchodní dohody bude zajistit do, neustálou dodávku levného masa, samozřejmě, a ne se postarat o jednu část Spojeného království, která je jediná, která je čistým vývozcem. Děkuji. Další dotazy? Pan Dals? Ještě někdo? Prosím. Děkuji. Jenom rychle. Hm, pana profesora Burnse. Máte nějakou studii o dopadu těch příspěvků, které Evropská unie bude muset poskytovat jako eh, v kontextu pařížské smlouvy a když se stáhne Spojené království, jaké to bude mít implikace. To znamená, vlastně potom Evropská unie a Spojené království v tom budou odděleně, už je to nějak promyšlené, jaké to bude mít dopady. Ještě někdo? Ano. Já jsem si něco o tom přečetla, nepamatuju kde, takže to si tím asi na eh, stránce e 3 Asi nenutně to nemusí mít dopady, eh, závisí to samozřejmě na, tom, na té konečné dohodě. A, ale no, je to otázka, jaké máme ambice ve změnách klimatu a jasné, že Spojené království musí plnit evropské cíle v těch vnitrostátních svých rozhodnutích a už má e, s tím problém teď, e, pokud jde o ten svůj rozpočet na snižování emisí uhlíku, už teď si má problémy. Dobře, děkuji za tyto prezentace a za diskuzi. Děkuji kolegům za zajímavé otázky. Takže tady zůstaňte a teď přejdeme ke třetí sekci slyšení. Se týká zdraví. Pan Paul Laffin. Laffin. Dobré odpoledne, děkuji. Děkuji za tuto příležitost eh, dnes eh, hovořit o možných hrozbách, kterou, které představuje Brexit eh, pro veřejné zdraví. Já pracuji v BMA, což je Britská lékařská asociace. Zabývám se tedy styky s veřejností a nejprve na úvod řeknu pár slov o BMA. Je to profesní asociace a odbor pro zhruba 127 tisíc lékařů a studentů tedy v lékařské branži. Máme zde asi 8 eh, tisíc lékařů, kteří se vzdělali ehm, v jiné zemi Evropské unie. V, eh, máme tedy Anglii, Wales, které hlasovali pro Wales, potom Skotsko a Severní Irsko, které hlasovali proti Brexitu. Od referenda BMA eh, analyzovala evropskou legislativu, která usnadňuje eh, ošetřování pacientů. Všude v Evropě pracujeme i s evropskými kolegy v národních eh, lékařských asociacích a jiných organizacích. My se takto obracíme mm, i vlastně na eh, další vlády, mm, i na tu naši, tedy ve snaze o spolupráci asi e, nejdůležitějším problémem, se kterým se budeme potýkat, je tedy, jsou lidské zdroje my vlastně působíme na základě vzájemného uznávání eh, lékařských kvalifikací a to vlastně znamená, že ve Spojeném království pracují tisíce eh, eh, zahraničních lékařů. Je to asi 10 všech lékařů. Tady vidíte 10 zemí, které tedy poskytují nejvíce lékařů do Spojeného království. Je to 1,8 ehm, když se potom podíváte na konkrétní specializace, asi čtvrtina oftalmologů pochází z jiných evropských zemí. To je, je skoro jedna pětina eh, chirurgů pochází eh, z jiných evropských zemí. Takže jsme opravdu extrémně závislí na evropských lékařích a lékařských profesionálech. Tento obrázek mluví za sebe. Mm, vyfotili jsme jej 24. června 2016 eh, před jednou londýnskou nemocnicí. Eh, tady vlastně vidíte, že sedm eh, lékařů v této londýnské nemocnici se vlastně vzdělalo v jiných zemích Evropské unie. Bez nich vlastně celý náš zdravotnický systém by byl úplně na kolenou. My jsme tedy eh, měli, eh, čerpali obrovské výhody z eh, volného pohybu a taky vzájemného uznávání těchto kvalifikací. Tisíce takovýchto lékařů pracují ve Spojeném království, že pracují třeba měsíc, týden v měsíci někde v Maďarsku nebo v Portugalsku nebo jinde. Tohle to všechno umožňuje právě systém vzájemného uznávání kvalifikac, kvalifikací a eh, volný pohyb osob. Například tady je polský doktor, který eh, eh, pracuje ve Spojeném království a ošetřuje polské pacienty ve Spojeném království v jejich vlastním jazyce. A když potom zase se vrací do Polska, přináší sebou i nové zkušenosti, které získal zase ve Velké Británii jiný eh, rumunský chirurg, který eh, působí 30 let eh, v, té, v této profesi, tedy působí nyní jak ve Spojeném království, tak v Rumunsku a zase navzájem se tyhle ty zkušenosti obohacují. Potom máme třeba italského doktora, který v tuto chvíli se specializuje v Německu a zároveň také pracuje ve Velké Británii ať už se rozhodne eh, pracovat ve finále kdekoliv, jeho pacienti určitě budou mít velké výhody z těch zkušeností, kterých nabyl jak v Německu, tak ve Spojeném království. Takže vlastně z toho mají všichni výhody. Pokud ale dojde k omezování volného pohybu, omezování vzájemného uznávání profesních kvalifikací, eh, zdravotnický systém ve Velké Británii tím utrpí. A to utrpí vážně. Bohužel utrpí i e, zahraniční systémy. My jsme provedli studii e, u našich sousedů a zeptali se, co pro vás znamená Brexit. A asi 50% řekli, řeklo, e, tedy aktivně zvažujeme, že opustíme, že, od, že odejdeme tím nemyslí pouze, že opustí Spojené království, ale že opustí celou Evropu. Odejdou buď do Spojených států nebo do jeho východní eh, Asie. Jsou to tedy velmi vysoce kvalifikovaní, specializovaní lékaři, kteří mluví anglicky. Například eh, v Polsku takovýto polský lékař by si vydělal 40 tisíc dolarů za rok. Ten týž doktor, když pracuje ve Spojeném království, si vydělá 140 tisíc dolarů za rok. Stejně tak stejný doktor, pokud by chtěl, by si mohl vydělat až 240 tisíc eh, dolarů, eh, pokud by si otevřel soukromou praxi. Hmm. Takže opravdu, jak vidíte, není zde žádná záruka, že tito lidé se vrátí do své země původu. Brexit také znamená, vážnou hrozbu pro bezpečnost pacientů, protože určitě tím se neukončí profesní migrace v EU. Eh, e v EU eh, e nastavila také takzvaný eh, alert mechanism, kdy se vlastně upozorňuje na eh, nejrůznější lékaře v rámci 48 hodin ve chvíli, kdy od chvíle, kdy byla tato iniciativa nastartována v roce 2016, regulační orgán v Spojeném království poskytl téměř dvakrát tolik takovýchto alertů než evropští, evropské protějšky. Pokud tento mechanismus by eh, ovšem nebyl spuštěn eh, v ve Velké Británii, tak eh, například dánský lékař, který třeba překročil nějaká, nějaké nařízení, nějaká pravidla, by se bez problému mohl vrátit do Dánska a tam by mohl nadále působit. Takže vlastně Brexit nemůže, ehm, nemůžeme dovolit, aby takto ohrozil pacienty. Řada lidí ve Velké Británii si klade otázky, zda lidé, kteří hlasovali pro Brexit, vůbec rozuměli dopadům toho, když opustíme mm, vnitřní trh. Já si myslím, že asi tak jedno procento asi rozumělo tomu, co to znamená. Asi tak jedno procento vědělo o tom, že to znamená také, že vystoupíme z Euratomu. Proč je to důležité? Ono je to důležité, protože Euratom umožňuje bezpečné a konsistentní eh, uplatňování radioaktivních izotopů. To znamená, eh, mohou se taky převážet z kontinentu eh, do Velké Británie. Je to, je to velmi důležité a umožňuje to celou řadu třeba důležitých diagnóz, analýz. A pokud bychom neměli dohodu, tak jen pár týdnů po vypadnutí z EU bychom museli získávat tyto radioaktivní izotopy z jiných zdrojů než z Evropské unie. Proč je to důležité? Je to důležité, protože by došlo k potenciálním spožděním v diagnózách a Vedlo by to také k rušení operací pro, pro pacienty. Určitě by to omezilo spolupráci mezi Velkou Británií a EU v této důležité oblasti. A ještě co se týče Irska. Hmm. Irsko je poměrně malý mm, ostrov, eh, dohromady zde žije asi 7 milionů lidí. Z toho asi 1,8 v severním Irsku. Právě protože je to takto malý ostrov, tak se je potřeba propojit eh, zdroje, zejména tedy co se týče specializovaných lékařských služeb. Eh, Dublin, hlavní město Irské republiky, má jedinou dětskou kardiologickou jednotku na celém ostrově, takže tam se dostávají děti z celého ostrova pro tyto zásadně, pro tyto vitální operace. Zase úplně na severu v Londonderry je specializovaná eh, nemocnice, která poskytuje eh, radioterapii. Poskytuje tuto terapii eh, pacientům z obou stran hranice. Tato nemocnice také poskytuje kardiologické služby pacientům v takzvaném regionu Donegal. Od té doby eh, jsme zachránili vlastně od té doby, od, od roku 20, 2016 je, je ta, otevřena tato možnost a e, od té doby jsme zachránili asi 27 životů díky tomu, že to lidé tedy mohou přecestovat přes hranice do této nemocnice. Já zde zastupuji tedy Britskou lékařskou asociaci, rozhodně nemohu hovořit za celoevropskou, eh, za všechny profesionály v této oblasti v Evropě. Určitě by ale stálo za to mít eh, tedy eh, celoevropské lékařské organizace, které by zastupovalo všech, které zastupují všechny země. Mm. Oni vlastně se obrátili jak na předsedu Evropského parlamentu, na Michela Barniera a řekl, že vlastně mm, divoký Brexit bude mít negativní dopad jak na Spojené království, tak na celou EU. A měli bychom tedy zabránit tomu, aby k tomu, dopadlo, eh, aby k tomu došlo. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní paní Aka, výkonná ředitelka MSD, která také bude hovořit o dopadu Brexitu na situaci ve zdravotnictví. Děkuji eh, za pozvání. Je mi ctí přispět k dnešní debatě. A vždycky je dobré, když člověk vystupuje poslední, protože vlastně již před ním padla celá řada důležitých připomínek a ukázalo se, že máme celou řadu otázek, v tom smyslu, jak vlastně zaintegrovat Brexit do naší práce v uplynulých měs- letech. Já bych řekla k Brexitu, že i když si dovedeme představit problémy, které to přinese pro pacienty, pro zdravotní systémy v Evropě, my na půdě FPA a MSD jsme přesvědčeni, že děláme vše, co je v našich silách, abychom minimalizovali potenciální problémy. Potřebujeme však podporu také ze strany vašeho výboru, aby se nám to povedlo. A proto tedy máme dvě konkrétní žádosti. Jedna se týká Evropské regulatorní spolupráce a možnosti v ní dále spolupracovat. Tím myslím tedy především spolupráci v rámci regulatorních postupů a praktik a také tedy v rámci toho procesu od e, výzkumu až po nasazení léčiva. Tady potřebujeme dobrou přechodnou dobu pro doladění e, všech složitých záležitostí, které jsou s tím spojeny a je důležité, abychom vyjednávacímu týmu jasně řekli, a to už jste také říkali během dnešního slyšení, že je třeba, aby se o tom rozběhla vážná debata co nejdříve. Od té doby, co byl aktivován článek 50, uplynulo už tři čtvrtě roku, my na příslušnou debatu čekáme, pořád jsme si ji nedočkali a už si nemůžeme dovolit čekat. O co jde? Dovolte mi ilustrovat, eh, o co jde na příkladu vývoje léčiva. V minulých desetiletích, v minulých 40 až 50 letech se po celé Evropě investovalo do Eh, do eh, návrhu příslušné legislativy, založení agentury, která by dozírala nad procesem výroby léčiv. A nyní máme tedy velice integrovaný proces. A v tuto chvíli v rámci tohoto procesu je vlastně, eh, jsou vlastně všechny postupy, včetně výzkumu, sdíleny po celé Evropě. A to se týká i Spojeného království, které je zapojeno do výzkumu a klinických zkoušek ve velké míře. Jen těch klinických zkoušek běží v tuto chvíli 1500. Máme 400 eh, produktů, kde licence patří Spojenému království, ačkoliv jsou eh, centrálně povoleny a samozřejmě jejich užívání eh, nadále nebude možné, pokud se nedohodneme. Máme také 1300 produktů, které byly vyvinuty a otestovány ve Spojeném království a jsou autorizovány pro použití v Evropské unii. A z výzkumu, který provedla FSSIP, se ukázalo, že pokud se budeme muset vrátit k obchodování podle pravidel VTO, budou tímto tyto výrobky dotčeny a izolovány. A konečně, pokud jde o pacienty, představte si, o jaká množství jde. Vyrábíme celou řadu různých palení v různých dávkách. Máme 45 milionů zákazníků nebo pacientů, které zásobujeme po celé Evropě. Takže ten dopad bude obrovský a je velice obtížné to eh, tedy předvídat a řídit. A samozřejmě tedy ten dodávkový řetězec funguje i opačným směrem, nejenom ze Spojeného království na kontinent, ale i z těch 27 členských států zpátky do Spojeného království. To je vidět na té to průsvitce a to, bylo velice, a to zatím fungovalo velice dobře, tak a mm, následně jsme tedy vyráběli balení a dávky, po kterých byla skutečně poptávka mezi pacienty. Celý systém byl centralizovaný, bylo možné si ověřit, že příslušný lék skutečně dorazil konkrétnímu pacientovi ve chvíli, kdy ho potřebuje. Já tady to teď budu ilustrovat na příkladu. Jde o eh, lék, který je ve stádiu klinických zkoušek a díky existenci EMA a možnosti centrálně schvalovat léčiva v Evropské unii tedy vedl tomu, že máme vlastně jednotný systém schvalování a také kontroly a monitorování. Máme možnost vzájemně si vyměňovat data, eh, sdílet je a tak dále. Já tady použiji příklad léku eh, proti HIV, eh, který budeme nuceni následně nakupovat v Japonsku. A tento lék nejenom, že tedy bude muset být proclen, ale bude také muset být přeskoumán a proskoušen, aby bylo možné jej používat v Evropské unii. Dejme tomu, že nejprve je toto léčivo dováženo do Spojeného království, ale tím to v tuto chvíli neskončí, protože v tomto případě eh, tedy se to léčivo distribuje do Španělska, tam jsou provedeny příslušné klinické zkoušky pak se vrátí do Spojeného království eh, se zjištěním, že je možné jej distribuovat a v tuto chvíli vlastně neexistují hranice, je to možné. Ale jakmile tedy po Brexitu se vlastně vrátíme do situace národních hranic, dovede si te, dovedete si jistě představit, jaký dopad to bude mít na, na naše pacienty a také další tedy zainteresované aktéry. My tedy spolupracujeme i s dalšími asociacemi, které dodávají léčiva po Evropě. To jsou naši kolegové z Medicines for Europe, EBBI a také naši kolegové ze Spojeného království. My jsme se tedy obrátili přímo na pana Barnie a pana Davise. Informovali jsme je o tom, o jaké hlavní problémy jde a jak důležité je zajistit i nadále možnost regulatorní spolupráce se všemi aktéry, aby nadále docházelo k té tolik potřebné výměně vědeckých informací a poznatků. Jedině tak můžeme vyvíjet a dodávat potřebná léčiva a proto je třeba, aby budoucí partnerství mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii nemělo škodlivý dopad na toto aranžmá. Jen tak můžeme zajistit eh, trvalou dodávku pacientům v Polsku, v Itálii, ve Spojeném království. Jen tak eh, tedy nebudou těmito změnami dotčeni. A o to nám právě jde. A na závěr Dovolte schrnout to, co jsem už řekla. Další spolupráce je naprosto, regulatorní i vědecká spolupráce je naprosto zásadní pro další vývoj léčiv a jakékoliv budoucí aranžma mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii musí tedy ošetřit i tuto problematiku. A my apelujeme tedy na váš výbor, aby upozornilo na tuto problematiku jakožto prioritní, tak aby v druhém fázi jednání bylo skutečně řešeno. Protože i když dnes padne rozhodnutí, potřebujeme také dlouhé přechodné období, rozhodně delší než do roku 2019, aby tedy skutečně všechno fungovalo, protože jde o složité postupy, složité záležitosti. Máme tedy za sebou 40 let spolupráce. Díky tomu jsou evropská léčiva bezpečná, účinná a plní svůj účel. A my na vás spoleháme, že tomu tak bude i nadále, protože vzhledem k těm eh, současným eh, problémům eh, s jednáními kolem Brexitu jsou naši pacienti plni obav. A já vám tedy děkuji za vaši pozornost. Děkuji za tuto prezentaci. Kolegové, kdo má nějakou otázku? Pan Líze? Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také oběma eh, řečníkům, řečnicím. Samozřejmě by bylo dobré, kdybychom eh, si dovedli představit všechny potenciální dopady ještě předtím, než dojde k Brexitu. Je ale evidentní, že k problémům eh, tady dojde, že bude problematické zajistit pacientům kontinuální péči a proto je důležité tedy tuto situaci řešit. Já tedy chápu, proč apelujete na eh, nutnost dohodnout se a vyhnout se tvrdému Brexitu. Já mám otázku na obě řečnice, především na paní Jača. Vy jste řekla, že už jste se obrátili dopisem na Davida, na Davida Davise. Obdrželi jste nějakou odpověď? A pokud jde o pan, paní Laughlin, jste v kontaktu s vládou a máte dojem, že tedy vedoucí vyjednávači ze strany Spojeného království si tuto problematiku uvědomují, nebo je třeba, abychom více vystupovali a hájili práva našich pacientů. A konečně, pokud jde o zajištění eh, péče a léčiv pro přeshraniční pacienty, právě tedy i to je třeba ušetřit po Brexitu. Jak si to vy konkrétně můžete představit? Děkuji, paní Grostet. Děkuji. Já chci poděkovat řečníkům. Je pravda, když vás posloucháme, tak si člověk říká, že to je smutné, ale chtěl to lid. A lid nakonec bude toho obětí. Takže to je odpovědnost politiku, to je jenom taková poznámka ex parte, ale třeba si to připomenout. Vy jste hovořili o vašich starostech. Samozřejmě starost a byste e, hovořili velice vášnivě, takže nás to také ano, velice e, zajímá. A jak se připravuje farmaceutický průmysl? To mě zajímá. Jak se připravuje na důsledky Brexitu? Jak Brexit eh, ovlivní investiční strategie eh, a farmaceutických firm ve Spojeném království. Vy jste hovořili o těch dodavatelských řetězcích, chápu, to je zásadní problém. A až do posud Spojené království aplikovalo evropskou legislativu, pokud jde o mm, uvádění na trh těchto mm, eh, léčivých přípravků a jak to bude s vzájemným uznáváním, který se jak Evropská unie vlastně ta již i uzavřela podobné dohody se třetí, s jinými zeměmi. A já se ptám, stáli to bude řešení takovéto dohody, alespoň provizorní řešení, tak, aby nedošlo k přerušení dodávek léků a protože to by mělo velké důsledky pro pacienty. To jsou trochu praktické otázky, ale je důležité vědět trochu, jaký je váš názor. A souhlasím s otázkou, kterou položil Petr Le- Líze ano, skutečně mm, to jsou ty eh, Norsko, Švýcarsko a podobně. Aplikují naši směrnici Santé sans frontérie a já se ptám, jak zajistit kontinuitu eh, této směrnice po eh, poskytování péče přes hranice. A zde britská vláda by se měla hodně snažit, jinak asi Evropa s tím se nedělá. Já se skončím tady teď to kolečko s těmito dvoumi otázkami a poté bude další blok, tak prosím. Ano. Dobře. Děkuji za tuto příležitost eh, dále to objasnit. Vynikající otázky to byly. Ano. Mm v létě eh, státní tajemník zveřejnil eh, eh, dopis ve Financial Times a jinde, kde se říká, že se budeme snažit o spolupráci s Evropou v oblasti regulace. Takže já, pane Líze, samozřejmě my využíváme každé příležitosti, abychom vysvětlovali tuto potřebu. Další, co je třeba vyjasnit, Eh, v, v ministerstvu města Davise je, že mm, náš průmysl, a mm, jak jsme je slyšeli předtím, tak tady pro náš průmysl neplatí, tady nejde pouze o celní tarify, ale jde o ne, tarifní bariéry. To je zásadní pro nás a proto je proto je třeba, aby vše bylo souladu, aby zde byla spolupráce. Souhlasím s paní Grostet. Vzájemné uznávání, to je zásadní, to existuje eh, třeba se Švýcarskem a teď eh, i eh, dokonce i ty inspekce teď jsou možné ve Spojených státech, takže my věříme, že to je možnost, tedy mm, aplikovat ty stávající řešení, které již máme jinde a určitě to bude příležitost pro naši budoucí spolupráci. Nezapomínejme, že orgány Spojeného království, které to budou provádět, MHR, tedy orgány, to jsou orgány, které teď pracují v té evropské regulační síti a mm, takže my začneme v podstatě mm, e, e, stejně a doufejme, že ale e, co nejdříve dojde k dohodě rádi bychom zde viděli, aby to, aby to šlo maximální možné míře. Dále plánujeme další alternativy, určitě. Ano, takže mm, bez pochyby firmy eh, eh, a včetně mé firmy, tak my eh, plánujeme, máme záložní plány, poněvadž uznáváme naše povinnosti. My zde máme zde Eh, licenční podmínky, které třeba aplikovat, ano, a uznáváme i eh, praktické problémy vůbec to udělat v krátké době, kterou máme k dispozici teď a eh, budeme chtít tedy, abychom měli dostatečnou dobu na implementaci. Děkuji za tyto otázky. Takže první otázka od doktora Lize Hostali. My jednáme s britskou vládou. Samozřejmě já sám jsem se, se, se, se, tento týden, příští týden jsem hovořil s jedním brexitovým ministrem a jasně mu říkáme pořád konsistentně to tež. A také, jak víte, asi hovoříme i s Evropskou task force a to děláme s našimi evropskými partnery, kde chceme jim jasně říci, že se to týká celé eh, veškerých eh, pracovníků ve zdravotnictví z celé Evropy a týká se to pacientů. Zde mezi britskou vládou a Evropskou komisí je taková neschoda. Týká se to studentů eh, lékařství. Ano, pokud vy jste, studujete medicínu v Německu, třeba jste německý student a studujete ve Spojeném království, takže když se budete, tedy získáte diplom v roce 2021 po Brexitu, tak není žádná záruka, že ta kvalifikace bude uznána u vás doma. A nám jde o to, že to je špatné, tak by to nemělo být. Vzájemné uznávání kvalifikací studentů je třeba garantovat a postoj britské vlády v tom je stejný jako náš a chceme, aby i to pochopila Evropská komise. Tady jde přece o e, život studentů, jde o eh, budoucí naše zdravotníky a přece to nemůžeme obětovat. A druhý bod, který se týká té směrnici o přeshraniční péči. Ano, to je strašně důležité, takže jeden z, vidím zde jednoho z eh, poslanců za Gibraltar, to se aplikuje hodně na Gibraltar, což je naše zámořské teritorium. A teď 200 eh, tisíc expatů na Gibraltaru, teoreticky, pokud nebude dohoda, tak budou eh, mít právo je tedy se nechat ošetřit na Gibraltar, na to malé území, takže uvidí, to chápete, že to není možné a z řady důvodů tedy apelujeme na to, abychom mm, by zajistili práva na zdravotní péči občanů žijících v Evropě a opačně Evropanů žijících v Británii. A další otázka, ty vzácné diagnózy a ta, eh, to, ta role, kterou to má v té směrnici o přeshraniční péči. My zde máme Evropskou referenční síť, ta hraje zásadní roli právě při eh, těchto vzácných chorobách v Evropě. A pokud nemáte specialisty v Evropě, a, e, kteří by pracovali pro tu evropskou referenční síť, tak to nebude fungovat. A proto zde musí být určitá forma vzájemného uznávání, aby ti lékaři mohli vzájemně působit ve, Spojených, ve Spojeném království i v Evropě. Děkuji. Další řečník paní Pěrde. Děkuji. Děkuji obou za velice zajímavý poslední blok zde. Zdali jsme to neříkali v referendu, říkali jsme to a byli jsme obvinováni, že šíříme strach a my jsme to, na to upozorňovali, ano. Potom se byla další otázka, zdali vláda to nechápe. No, doufám, že to chápe, ale zdá se, že asi nemají možnost, schopnost, možnost, kapacity nebo znalosti, vědomosti, že to je nutné, naléhavé a důležitá. Takže to je frustrace pro nás, pro všechny. A co jsme tady slyšeli o těch eh, lécích, eh, standardech pro potraviny a tak dále, takže společná zemědělská politika, společná rybolovná, chemikálie a tak dále. Ať eh, jmenujete jakoukoliv oblast, tak my jako poslanci si uvědomujeme, že to bude mít dopad nejenom na Spojené království, ale i na Evropu. Takže skutečně tady musíme dělat velké, hodně lobovat naši vládu ve Spojeném království a i ve zbytku Evropské unie. Takže jsem ráda, že tady máme zástupce lékařů. Dnes slyšeli jsme, že zde Mm, probíhá takový průzkum, jaké jsou plány lékařů a e, mm, pravděpodobně chtějí zůstat v Evropě nebo jít jinam. A jsou to lidé e, s velkým know-how. My jsme jim zaplatili za vzdělání všichni a mm, Potom ale máme transplant, transplantáty, e, problém, e, produkty z krve a další, a to je jiná otázka. Potom výzkum, ano, my eh, poskytujeme velké granty ve Spojeném království a máme zde špičkové nemocnice, které jsou často eh, těmi gestorskými organizacemi v různých panevropských projektech. A takže zdali vůbec, jak se to potom posune, změní a zdali ti specialisté půjdou tedy do Evropy nebo do jiných oblastí a potom hnutí IMA, e jak jsme slyšeli minulý týden, naše ztráta Nizozemsko získalo, ale to je ztráta know-how pro Spojené království a mm, takže budeme dělat naše e, vlastní e, vyhodnocování mm, farmaceutických výrobků a kde na to najdeme lidi teď, když jsme přišli o tuto agenturu, o EMU. A potom ta mm, je, to bude navíc ještě velké, to bude velké finanční nároky, to budou na naši ekonomiku. A takže asi možná se bude snaha hledat levnější dovozy, třeba z Číny, z Indie, tam, kde vyrábí levnější léky. A jaký to bude mít dopad na zdraví Britů? Jaký to bude mít dopad na zbytek Evropské unie? Děkuji. Taylor. Pan Taylor je. Já mám otázky na pana Lafina. Já jsem se zájmem poslouchal, když jste eh, eh, vyjádřil eh, obavy týkající se Eurotamu a že se Spojené království z ní stáhne. Jaký to bude mít dopad na náš zdravotní systém NHS? Uh, to znamená, radioaktivní izotopy se budou muset obstarávat mimo EU a kromě toho možná můžete spekulovat, jaký to bude mít dopad na 27 evropských států, že bude Euratom bez Spojeného království. A nakonec, eh, konsultovali jste PMA předtím vůbec, než vláda oznámila své rozhodnutí odejít z Euratomu. Děkuji. Another question maybe? Mr. Dance. Pan Dance, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také za obě skvělé prezentace o dopadu Brexitu na zdravotnictví a pacienty jak v UK, tak EU. Určitě existuje velká frustrace o tom, že o těchto věcech se nediskutovaly dostatečně. Jsem rád, že o tom dnes tedy hovoříme, ale e, pokud se nemýlím, není mezi námi jediný poslanec, který podporoval Brexit. Takže v tomto smyslu to trochu nevyvážené. Vy jste hovořili o tom, že bude potřeba nějaká, eh, nějaká, nějaké období pro implementaci. Co ten aspekt relokování? To znamená, pokud nemáme nějakou jasnou konečnou destinaci, co by to mohlo znamenat tedy pro zdravotnictví ve Spojeném království? Pane Lafine, jaký by byl dopad, kdybychom neměli, kdybychom nedosáhli dohody na pacienty ve Spojeném království a to, co zažívají? Děkuji, děkuji za příležitost o tom říct ještě více. Takže k výzkumu. Jako průmyslu jsme se vyjádřili jasně je, existuje obrovská hodnota ve spolupráci výzkumných pracovníků e, napříč Evropou. My třeba aktivně teď čekáme na implementaci směrnice o klinických testech. E, minulý e, týden se také odstartoval repozitář v oblasti farmakologie. To je v podstatě jediný repozitář svého druhu a Určitě nám to dělá starosti v souvislosti s Brexitem. Mohla by to být tedy příležitost pro některé jednotlivce, jak v UK, tak v EU, aby i nadále pokračovali ve své spolupráci. Já jsem působila v akademických rámcových programech, vím, jak to funguje. Vím, jak funguje tedy pokrok v oblasti výzkumu v Evropě. A Určitě doufám, že se tohle dostane tedy do popředí v další fázi vyjednávání, protože výzkum na tom závisí, co se týče EMA, tak oznámení toho, že se přestěhuje do Amsterdamu, e, znamená, že samozřejmě tady Mm, bude to mít jasné dopady a e, ukazuje se, že tedy tyto dopady nejsou jenom pro, samotné, pro samotnou Velkou Británii, ale i e, vlastně pro spoustu jednotlivců, pro e, další země, pro to, jakým způsobem tedy zajišťujeme dodávku léků a léčiv a tak dále. A co Evropský regulační rámec a jestli tím utrpí Spojené království. Mm, výhodou této sítě je, že se tam tedy propojují kompetence, schopnosti eh, spousty odborníků napříč eh, celou Evropskou unii, takže eh, otázka je, nakolik z toho budeme moci čerpat i nadále ve Velké Británii. Například mé slajdy ukazovaly počet licencí, které budeme muset přenést. To je výzva i pro Evropskou 27. A potom co se týče potenciálu deregulace a těch eh, levnějších norem v Velké Británii. Vláda nás neustále ujišťuje o tom, že eh, regulační normy se eh, tedy eh, nějakým způsobem oslabovat nebudou, ale uvidíme, jak to přesně bude. Než tam slovo Pólovi, chtěla bych říct ještě jednu věc mm, přechodné období, to je jasné, to, co říkal pan Dance, je těžké, mm, jak si něco naplánovat, podívat se na mapu a e, tedy ukázat prstem na nějaké místo, když prostě nevíme. A určitě bude těžké pro společnosti e, vydat se tedy nějakým směrem, e, pokud to není, pokud nemáme prostě jasně definované zákony v tuto chvíli vlastně to zatím vypadá tak, že v Evropské unii UK bude třetí zemí. Děkuji. Nejprve otázka potenciálního dopadu um, výzkumného sektoru ve Spojeném království, co se týče tedy kvalifikovaných lékařských akademiků, je jich tam asi 16 to znamená, 16 výzkumných pracovníků ve Velké Británii pochází z jiné země EU. Takže zase se vracím k, tému, k tomu vzájemnému uznávání eh, profesních kvalifikací a volnému pohybu. Pokud lidé nemohou cestovat po celém kontinentu za účelem výzkumu, ten výzkum prostě nebude moci proběhnout. Je to tak jednoduché. A potom ten výzkum, který jsme dělali, ten průzkum, jaké máte záměry, kam se chcete odstěhovat po Brexitu, my jsme se tedy nezaměřili pouze na lékařské výzkumné pracovníku, ale největší lékařský, eh, tedy výzkumný trh na celém světě je v Severní Americe. Takže pokud ti lidé nebudou moci poskytovat, eh, probíhat, eh, tedy dělat tento výzkum ve Velké Británii, kam asi půjdou, nemůžeme je z toho vinit. Půjdou, riziko je vysoké, že půjdou do Severní Ameriky. Potom k Euratomu. Já jsem doufal, že se mě na Euratom nikdo nezeptá, protože to tak šíleně komplikované téma, eh, s nímž se nyní eh, VMA musí vypořádat. Jeden z našich odborníků v této oblasti eh, přišel na slyšení do dolní sněmovny ve Velké Británii a stručně řekl, že pro Velkou Británii to není dobré. A co se týče EU, je to špatné, pro evropské výrobce, protože my tedy dovážíme většinu určitých izotopů z Belgie, Nizozemska a Francie, takže tito výrobci určitě přijdou o hodnotný trh. Eh, pak jsme tady ještě měli otázku pana Dance o zkušenostech pacientů po Brexitu, pokud nedojde k dohodě. Já jsem hovořil se stovkami členů v, ve Velké Británii po eh, té, co jsme se dozvěděli výsledek referenda a žádný z těchto členů nehovořil o potenciálních pozitivních dopadech Brexitu, takže si z toho můžete vyvodit vlastní závěry o tom, nakolik může být Brexit pozitivní pro pacienty. Ještě paní Kadenbach. Ano, trošku se obávám, že poslední věta už řekla vše o tom, co asi tak můžou očekávat priští pacienti eh, ve smyslu nějakých pozitivních zkušeností po Brexitu. Eh, některé otázky už tedy přece jenom zazněly. Mm, víme, že Velká Británie je jeden z největších tedy využivatelů Horizontu 2020 asi Eh, je to asi vlastně 60%, nejenom tedy v lékařském sektoru. A moje otázka tedy je, nakolik už nyní cítíte dopady nejistoty na obou stranách? Eh, to znamená tedy nejenom v akademické sféře, ale i tam, kde jsou, řekněme, mm, soukromá eh, partnerství, kde se do takovýchto programů zapojuje třeba i průmysl a tak dále. Minulý týden jsem měla to štěstí v rámci oslavování 25 let sítě kardiologů v Evropě. Jsem tedy hovořila se zástupci kardiologů ze Spojeného království a ti také mají určité pochyby. Říkají, že většina kardiologů v Evropě jsou vzděláváni mm, nebo e, asi 20% kardiologů se tedy vzdělává jinde eh, než ve Velké Británii, takže tohle taky vede k velké nejistotě do budoucna. Eh, kdo, eh, odkud budeme tedy rekrutovat nebo odkud se budou nabírat tyto zdravotníci po Brexitu. A potom mám ještě otázku nejenom od o, o schvalování tedy léčiv, ale také jsme hovořili vlastně o, iz, o izotopech, o, o obchodování, o zajištění určitých výrobků na e, e, britském trhu, vlastně dostupnost e, léků. E, uvidíme, jak samozřejmě budou vypadat ta vyjednávání nadále, ale určitě lidé si s tím dělají starosti. A potom, jestli DC, ještě mám otázku. Ehm, já tedy eh, jsem jedna z těch, kteří zůstávají v té zbylé 27 a mě by zajímalo, jestli už existují mm, nějaké úvahy o tom, že si vytvoříte vlastní podobný nástroj. Mm, asi byste s tím už měli eh, s tím plánováním začít, protože to potom z jednoho dne na druhý musí být eh, funkční. Palmer. Pan Palmer. Děkuji. Většina diskuzí k EMA v posledních týdnech se soustředila především na to, kde se tato agentura nově usadí a jak už tady bylo řečeno, Amsterdam to vyhrál na úkor Spojeného království. A pokud jde o to, zdali by Spojené království mělo být mimo jurisdikci EMA do budoucna, kdy je ten nejzaší termín, do kterého je třeba vědět, jak to bude, abychom se vyhnuli naprostému selhání regulatorních systémů, dodávky léčiv a potenciálního či dokonce eh, ohrožujícího dopadu na eh, britské pacienty. Říkáte, že rok 2019 eh, je datem nerealistickým pro to, aby se mezi tím podařilo vybudovat náhradní systém. Já také akceptuji eh, tady vaši argumentaci v tom smyslu, že je to o to obtížnější, že vlastně není jasný další vývoj. Čili můžete mi mm, eh, tak trochu nastínit, jak eh, by to mohlo probíhat, jaké zdroje budou potřeba, jaké lidi potřebujete k tomu, abyste vybudovali a nastartovali fungování potřebných struktur. A k panu Lafen, můžu vás požádat, vy jste vaši prezentaci začal eh, některými zajímavými číselnými údaji o dopadu Brexitu na pracovní síly ve zdravotnictví v Británii, ale samozřejmě Brexit tedy není jediným problémem, se kterým se potýká NHS. Celá řada, zvláště obvodních lékařů eh, v oblasti, kde žijí já, ale i obecně chybí. Není jednoduché je eh, získat, čili bude Brexit dalším zhoršením již obtížné situace v tomto kontextu? A konečně, já bych rád slyšel názor BMA s ohledem na situaci britského zdravotnictví Do jaké míry je podle vašeho názoru britská vláda přesvědčena anebo vůbec ví o tom, že Brexit znamená další hrozbu pro eh, situaci ve zdravotnictví. Mně se totiž zdá, že eh, víceméně usnula na Vavřínech v tomto ohledu. A konečně poslední otázka. Evropský referenční rámec, ve kterém je zapojeno 40 nemocnice ze Spojeného království. Zhruba 25 projektů je vedeno ze Spojeného království. A tady tato síť významně přispěla k inovacím ve zdravotnictví. Eh, jak velkou ztrátu by znamenalo pro Spojené království, kdyby do budoucna nemohlo v této síti participovat? a jakou ztrátu by to znamenalo obecně také pro inovace ve zdravotnictví jako takové, kdyby britská centra, britské nemocnice se do fungování této sítě nemohly nadále zapojit. Nějaké další otázky, kolegové? Ne. Dám tedy slovo našim řečníkům. Děkuji. Myslím si, že nejprve odpovím na otázku důležitosti výzkumu. Naše očekávání, zvláště v biofarmaceutickém průmyslu, byla navázána na to, co dělá EMA, což je tedy ten největší projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru na tomto poli. Je to velmi úspěšný projekt a já jsem se mnohokrát setkala v Spojeném království s otázkami tedy jednotlivých lékařů, malých a středních firm, specializovaných, otázka, s otázkami, co bude znamenat Brexit pro jejich vysoce specializované uh, odvětví, protože vlastně my pořád ještě se obracíme na EMA jakožto na eh, referenční agenturu, referenční rámec. Čili další zap, naš, naše další zapojení do práce této agentury musí být rozhodně také jedním z bodů vyjednávání, protože a, nemožnost nadále se zapojit bude mít zásadní dopady na Spojené království, můžeme připustit, že naše spolupráce bude upravena určitými omezujícími podmínkami, ale je zásadní, aby mohla nadále pokračovat. Protože, jak jsem tedy řekla, spolu, bylo by opravdu velmi špatné, kdyby ta spolupráce na poli vědy a výzkumu musela být utlumená poté, co do ní bylo investováno tolik finančních i lidských zdrojů. A některé expertní znalosti je velice obtížné nahradit, je také velice obtížné fungování celého toho systému eh, nahradit něčím jiným, protože mezi tím vlastně vznikly už velmi produktivní a osvědčené vazby a vlastně teprve teď sdílí, eh, sklízíme plody těch dlouhých let budování této agentury. Já můžu tedy dát příklad konkrétního projektu. Šlo tedy o skotský projekt, který spolupracoval na evropské úrovni a ty přínosy byly obrovské. A ve chvíli, kdy jsme se, tedy když jsme o tomto jednali, uvědomili jsme si další rizika. Jistě se dovedete představit atmosféru v místnosti. My jsme to slyšeli také, pokud jde o bezpečnost potravin a podobně. Nikdo v Evropě nebude proti možnosti sdílet důležité poznatky, informace, alerty eh, v oblasti eh, kontroly šíření chorob nebo farmaceutické vigilance. Takže já doufám, já sice si nedovedu představit, jaké bude řešení, ale doufám, že ji nalezneme, jinak to pro nás bude velký problém. A poslední otázka pokud Spojené království nebude součástí evropského regulatorního rámce. A kdy z toho bude opravdu velký problém? Upřímně řečeno, pro některé členy rozhod, FBI rozhodnutí o tedy odklon investic jinam už vlastně padlo. Některé testovací laboratoře prostě nezaložíte za půl roku, trvá to velmi dlouho a je také důležité to důkladně naplňovat, takže my plánujeme minimálně na dva roky dopředu. A také z tohoto důvodu Brexit znamená velký problém. Náš průzkum upozornil na některé případy, o, které, o kterých se možná také již jednali na půdě tohoto výboru. Jde o výrobky, které jsou vyráběny výlučně ve Spojeném království a pokud je nebude možné dál dovážet do 27 členských zemí, bude to mít závažný dopad na pacienty tam a samozřejmě i opačně. A když se ptáte, jak dlouho to všechno bude trvat, odpovím, záleží to na pozornosti, která bude problému věnována. Pokud se tedy bude jednat kvalifikovaně, možná to nebude takový problém, ale pokud dojde k hard Brexitu, tak to bude tady eh, obrovská výzva. Pokud jde o tu otázku ke kardiologu deset let trvá, než se z medika stane specialista. A jestliže kardiolog se rozhodne odjet zítra z Británie nebo z Evropské unie, podaří se ho plně nahradit až v roce 2027. Jestli tedy budete mít nějaký problém se srdcem v příštích deseti letech, vaše šance na setkání s kardiologem se tím významně snižují. Zatím mě to nedělá starosti, ale kdybych byl starší, tak bych eh, možná obavy měl. A teď tedy otázka pana Palmera k pracovní síle. Je Brexit eh, tím největším, druhým nebo třetím největším rizikem pro fungování NHS. Já bych to takhle neklasifikoval, protože máme velké problémy s obsazením některých pracovních míst, zvláště obvodních lékařů. Ve Spojeném království již dlouho, to znamená, že Brexit v tuto chvíli tedy neznamená žádný nový aktuální problém ty problémy, eh, které, kterým se šlo vyhnout, vznikly už minulosti. A pokud je o otázku, zdali se britská vláda uvědomuje tato rizika a zdali situace ve zdravotnictví je jednou z priorit při vyjednávání, já vám odpovím, to je přesně náš úkol. My je na to musíme upozornit. Já se příští týden setkám se zástupci britské vlády a budu trvat na tom, aby se tato témata objevila také během jednání. Děkuji. Děkuji velice všem poslancům, děkuji také panelistům. Dozvěděli jsme se víc o vzájemné provázanosti se Spojeným královstvím a o dopadech na všechny, pokud dojde k, k Brexitu neřízeným způsobem. Doufejme tedy, eh, že tomu tak nebude. A jak už jsem řekla na začátku, všechno to, co to bylo řečeno, předáme jednacímu týmu. A já vám tedy děkuji, děkuji panelistům, děkuji všem členům parlamentu a uvidíme se příští týden. Děkuji. Nice evening. Well done. Yeah, well done you. I'm so sorry to got you with a grad.